Eh, good afternoon, dear Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové. Nové uspořádání trhu s energií, veřejné slyšení. Snažíme se krok po kroku dospět k naší energetické unii. A nové uspořádání trhu s energií je rozhodnou toho součástí, významnou součástí. Naše trhy vznikaly před 20, 30, 40 lety a byly založeny na dodávkách velkých elektráren, ať už uhelných, jaderných a v posledních 20-30 letech se to mění. Se mění naše zdroje i způsob, jak energii produkujeme, generujeme. Ano, i plyn patří do této směsi. Tedy z tohoto pohledu potřebujeme trh uspořádat novým způsobem a zároveň bychom si rádi uspořádali i náš vnitřní trh s energií. Ten se musí stát jádrem energetické unie. V červenci loňského roku spustila Evropská komise veřejnou konzultaci k uspořádání nového trhu s energií s tím, že by chtěla přijít s relevantní legislativou v této oblasti, zejména k trhu s elektrickou energií. A tam právě vězí náš největší problém a tím se dnes zrovna chceme zabývat. Například transmise, přenos, velkoobchodní trh s energií. Není to snadné, takže se ITRE rozhodlo, že přijde se zprávou k témuž eh, tématu, aby parlament měl možnost eh, zaznít v této diskusi a naším zpravodajem je pan Werner Langen. A my bychom rádi navrhli právě jeho jménem nějaká řešení Evropské komisi a cílem nynějšího slyšení je umožnit členům výboru ITRE vyslechnout si a probrat celou záležitost s odborníky, než budou předkládat pozměnící návrhu panu Langenovi k jeho zprávě a než budou hlasovat 24. května. Slyšení potrvá asi dvě a půl hodiny a bude rozděleno do dvou kol, dva panely. V každém budeme mít asi půl hodiny na otázky a odpovědi a budeme mít odborníky, kterým dáváme asi 10 minut každému. Vím, že je to přísné, milí hosté. A já bych rád, měl bych tedy se obrátit na mé kolegy, aby se omezili na minutku či dvě při pokládání otázek. Uvidíme, jak se nám podaří zvládat čas a abychom rovněž umožnili všem řečníkům vyjádřit se. Začneme s pravodajem pan Werner Langen. Pane Langene, prosím, zahajte naši diskusi, uveďte své vstupní postřehy i pohled na celou záležitost. Prosím. Děkuji vám, pane eh, předsedu. Já bych chtěl hovořit svojí eh, mateřštinou. Já bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat eh, za to, že se vůbec eh, uspořádalo toto veřejné slyšení. Je velice důležité, že když eh, připravujeme stanovisko, které má být podkladem pro další legislativu, tak aby jsme si vyslechli hlasy našich expertů a nejenom v písemné podobě, ale abychom také s nimi mohli osobně diskutovat. Já bych chtěl poděkovat především panelu číslu číslo jedna eh, za to, že jsou nám zde dnes eh, k dispozici. Eh, první sdělení komise, tak mezi tím už není tak aktuální, protože z 15. července 2015 parlament v druhé polovině roku to parlament připravil a já k této tematice, která je tak důležitá, jsem také přispěl, ale už to tedy není aktuální, už to má několik týdnů, je to k dispozici eh, v několika jazycích, je to návrh eh, dopisa, tam se eh, mm, zabýváme návrhem komise, tedy tím, co už komise navrhla. Některé body tam byly vystvíšeny pro experty a ti, kteří se tím zabývají, tak bych jim chtěla říci, že máme limit na Eh, představení prvního návrhu zprávy, to znamená, že všechno jsme tam nestihli zapracovat z důvodu kapacitních. A proto po tomto slyšení budeme mít lhůtu pro pozměvací návrhy kolegů, to bude příští týden. A potom po velikonočních prázdninách eh, v rámci eh, stínových, setkání stínových zpravodajů ostatních frakcí, tak Eh, toto prodiskutují s eh, příslušnými členy ITRA. To je tedy k samotné organizaci. Eh, co se týče nového uspořádání trhu s energií, to je věc, která přes 20 let se sleduje v Evropské unii. Já bych se chtěl vrátit do 90. let, kdy především v odvětví elektrické energie a v odvětví plynárenském se o tomto diskutovalo. E, co se týče toho nového uspořádání, tak e, v tomto pokračujeme. Komise toto definovala ve svém sdělení. E, měli bychom mít trh s energiemi s jasnými cenami, abychom tak mohli vyslat správný signál. Měly by tam být eh, pobítky pro zabezpečení dodávek eh, energie a je důležité zde zmínit také regionální spolupráci, především v oblasti investicích a týká se to eh, propojenosti a in, zapracování obnovi, zdrojů obnovitelné energie do vnitřního trhu. Musím ale říci, že co se týče obnovitelné energie, tak v tomto rámci to sehrává velmi důležitou roli e, protože když se podíváme na současné trhy a odpovědnost e, národních trhů za energetickými, což je charakterizováno národní, velmi národními kompetencemi a mají různé cíle e, členské státy, tak ten evropský přístup je správným přístupem a tak, jak vyplývá z diskuze v rámci Evropského parlamentu, tak vyplývá, že je potřeba podpořit tento evropský přístup, tak jak to navrhuje Evropská komise. Vždy ale s ohledem eh, zdrojů eh, energie v členských státech. Takže eh, to neznamená, že by se tady doporučovalo vyloučit nějaký druh energie, třeba jadernou energii nebo z uhlí, ale mm, E, tady, co je v popředí, to je požadavek na e, obnovitelnou energii. A potom e, ta sporná věc ohledně toho mechanismu v členských státech a tak jak by to mohlo narušit případně vnitřní trh jednotný trh se evropsk- s energií. V posledních letech je tendence zavést mechanismy kapacit ve členských státech, Eh, byli jsme to svědky v sedmi zemích z 28 eh, tyto eh, mechanismy kapacit ale můžou narušit trh. Co se týče trhu s elektrickou energií, tak podle našeho názoru je nejlepším předpokladem pro zabezpečení energie a proto by státní zásahy měly být co nejomezenější. Co se týče eh, Evropské unie, tak samozřejmě otázka regulace je tady komplikovaná, když si vzpomenu na to, že eh, komise zahájila eh, řízení v listopadu proti Francii. Takže znáte údaje, znáte sdělení, znáte návrh. Parlament diskutuje otevřeně ovšem a na konci v rámci výboru pro mm, průmysl musíme nalézt nějakou společnou linii. To je ta výzva Evropského parlamentu. A ještě bych chtěl hovořit o, o slově regulované ceny, jestli, jak to vypadá s cenami, jak to vypadá s dodavateli energie a jak e, můžeme propojit, e, e, takže jak můžeme oddělit trvalé dotace od obnovitelných zdrojů, jak to vypadá s provozovateli sítí, distribučních sítí a potom tady je ten uh, ownership, uh, ownership uh, bundling, tedy to vlastní oddělení, oddělení vlastníků a já bych uh, tímto chtěl ukončit uh, svoje úvodní slova. Hovořil jsem tedy více než minutu a dávám vám zpátky slovo. Pane předsedo, děkuji za pozornost. Mister... Děkuji, pane zpravodaji za vaše úvodní slova. Samozřejmě ještě se můžete ozvat i v diskusi. První řečník v našem panelu, rád bych jej představil. Dobře, je vám všem známo, že se snažíme přijít s trhem, který bude vyhovovat jak spotřebitelům, tak průmyslovým odvětvím i celému hospodářství. Ale bez obchodních platform pro obchodování s elektřinou a i bez těch, kteří elektřinu vyrábějí, bychom nic z toho nezvládli. Tedy musíme se podívat na eh, tu první část eh, toho řetězce musíme vše zkoumat od samého začátku. První řečník, to je pan doktor Alba Jose Al, Juan Jose Albarios, je eh, předsedou výboru pro euroelektrické trhy. Eh, to je oborové združení, tam se snaží hájit společné zájmy tohoto odvětví na celoevropské úrovni. On, pan profesor, pan doktor sídlí ve Španělsku a je místo předsedou regulátora v Endesa, v firmě, která generuje či dodává energii. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve musím poděkovat parlamentu i výboru ITRE za to, že jsme byli pozváni, abychom se mohli tohoto slyšení účastnit. Začnu tím, že se podívám na e, účet, na tedy to, jak platí za elektřinu zákazníci. Tady vidíte, jak se utváří průměrný účet za elektřinu a jak to vypadá ten vývoj v období 2008 až 2014. Tady platíme za tři záležitosti. Každý zákazník musí nějak hradit tyto tři položky. Jednak za samotnou elektřinu. My tady tomu říkáme náklad na dodávku elektřiny. Pak platí i za síť, za to, kolik stojí jednak distribuce a jednak přenos. A pak ještě musí uhradit i daně a náklady na politiky. A pak ještě jsou i zprostředkované náklady, které se konkrétně samotné elektřiny netýkají. Tady vidíme, jak od roku 2008 do 2014 klesly náklady na elektřinu, stouply o 18% náklady na síť, ale náklady na daně a politiky stouply o celých 47%, což znamená, že v současné době průměrně až 36%, tedy více než třetina nákladu v rámci každého účtu za elektřinu, je z důvodu daní a politik. V Španělsku, v mé mateřské zemi, je to více než 50%, podobně v Dánsku, i v Německu. V některých zemích tedy je ta situace ještě vyhrocenější. Co to v praxi znamená? To, že máme takovou vysokou součást účtu kde platíme za daně a náklady na politiky. Tím v podstatě uměle zvyšujeme cenu samotné elektřiny a to není správné, protože právě elektřina je cestou k dekarbonizaci hospodářství. Pokud chceme dekarbonizovat, je třeba používat mnohem více elektřiny, spoléhat na ní více než v současné době. Je třeba nahrazovat například naftu, plyn a uhlí elektřinou v domácích eh, spotřebičích, v dopravě a tak dále. A zároveň je třeba zajistit, aby byla i výroba elektřiny nízkouhlíková. Pokud však eh, bude cena za elektřinu příliš vysoká, tak dá náš spotřebitel přednost právě plynu nebo uhlí, aby si například vytápěl svůj domov. Takže se nám to nevyplací. Nebo neodejde od eh, aut poháněných benzínem ve prospěch elektromobilů. Tedy umělé zvyšování cen elektřiny znamená, že zároveň má náš zákazník stále větší, e, stále fixní náklady v rámci svého účtu, takže to nemůže až tak ovlivnit. Podívejme se nyní na situaci, jak vypadá v různých evropských zemích. Většina nákladů na ty politiky pochází z podpory obnovitelných energií. Proč? Protože my do toho hodně investujeme a zajímavé je, že přesto, že je cílem nebo byly cíle nadefinovány jako procentní sazba naší spotřeby, většina obnovitelných energií stojí mnohem více v té vývojové fázi a většinu těch nákladů nám hradí náš spotřebitel, nikoliv v ty pobítky. Takže i to je důvodem, proč se ten kruh uzavírá a elektřina je stále dražší. První ponaučení. Je-li nám známo, že náklady na vývoj obnovitelných energií jsou takto signifikantní a že nízkouhlíková budoucnost je stálým cílem, Znamená to, že budeme mít více obnovitelných zdrojů, musíme je se ale naučit lépe řídit, spravovat a učinit z nich konkurenceschopnější zdroj, což znamená lépe je integrovat do trhu, posílit ETS, tedy obchodování emisemi, povolenkami, tak, abychom vysílali patřičně silný signál vůči výrobcům, směrem k výrobcům, cenový signál a zároveň chceme ty podpůrné programy, jak už stávající, tak budoucí, byly tržní svou povahou a účinné. A aby zaručili, že jejich výstupem bude konkurenceschopný zdroj obnovitelné energie. Druhý prvek, který jsme znázornili v tom grafu, byl náklad na síť. I tam to stouplo o 18%. Když si vezmeme v úvahu, jak roste ekonomika, tak to znamená, že v tom kontextu jsou náklady na síť téměř stabilní. A to dává smysl, protože úprava našich sítí se snaží soustředit na kontrol investic, snižování nákladů a zvyšování efektivity. Ale ono pravděpodobně to ještě nestačí, pokud chceme integrovat obnovitelné energie a chceme-li, aby se i spotřebitel choval tržně a zároveň mít vše udržitelné, musíme mít ty sítě ještě lépe automatizované, inteligentnější, než je tomu nyní. Což znamená nutnost investovat, přistupovat k tomu inovativněji, inovativněji a ve většině zemí jsou ty systémy regulace sítí, nedostačujícím způsobem inovační a nejsou připravené dostatečným způsobem na tu transformaci, kterou chceme, které chceme dosáhnout například v oblasti inteligentních eh, přenosových sítí, distribučních sítí, inteligentních elektroměrů a tak dále. Eh, konečným prvkem toho účtu je samotná elektřina. Tady vidíte, jak klesala v Německu velkoobchodní cena od roku 2009 do roku 2016 a stále ještě klesá. Víceméně neustále. Nyní jsme na úrovni 20 až 25, 30 eh, eur na megawatt, což je velice levná cena, kvůli které nebude nikdo dále investovat. Nemáme z toho žádný signál, který by pobízel k stavění nových elektráren, ani budování nových technologií, generování energie, ať už obnovitelných nebo jiných u takové úrovně cen. Můžete mi oponovat, že už máme nadbytečnou kapacitu při nejmenším v některých zemích, ale praxe vypadá tak, že přesto, že naše systémy mají energii, stále ještě potřebujeme dodatečnou generační kapacitu, která bude zapínat, kdykoliv vítr nefouká, případně slunce nesvítí. A zatím s, tam, s takovými cenami tu eh, kapacitu nevybudujeme, tu záložní. A jedním z prvků, který je nutný pro budování té kapacity a její udržení, je řádně fungující velkoobchodní trh. A základním prvkem tohoto trhu jsou ty ceny při nedostatku. Ty ceny, když elektřina schází. Ty automaticky stoupají. Je to zcela základní prvek jakéhokoliv funkčního trhu. A nyní Otázka zní v současné době, máme ty ceny typu scarcity, tedy při nedostatku a Oni zatím mají stropy, jsou zastropovány, takže v podstatě je trhu bráněno v tom, aby se choval zcela přirozeně, aby se dostali na tu úroveň, na které by normálně byli. A já se navíc táži, do jaké míry jsou viditelné a zda vlády připustí, aby trh mohl těchto cen dosahovat. A otázka je, zda tam máme příliš velké riziko brownoutu, tedy snížení dodávek a zda si nějaký stát to může z pohledu prestiže či imidže dovolit. Všichni souhlasíme, že ty stropy by měly zmizet, ale samotné odstranění stropů ani o to nejde, protože ta situace, kdy se elektřina prodraží, je spíše vzácná. Spíš jde o to, že hodně generatorů nezávisí na tržních cenách v tom, aby se mohlo udržet na trhu. Ale pokud eh, signál pro investory do eh, genera- do otázky generace proudu nebude, že si vydělají alespoň na těch cenách, když bude elektřina vzácná, tak nemáme pobídku pro investory, nedáváme jim žádný signál a bude opravdu obtížné najít firmy, které budou ochotny investovat do nových generačních kapacit jenom na základě těch cen a možností, že ty ceny budou v určitých momentech vyšší. Potřebujeme tedy, abychom měli budoucnostní trh, všechny tři prvky. Potřebujeme jednak to, co máme, ale s větší flexibilitou, abychom se ujistili, že máme dost generačních kapacit, které uspokojí poptávku v každé situaci a celý rok. A v určitých případech tam, kde je to relevantní, musíme mít i kapacitní trhy, které budou mít tu kapacitu, která bude pobídkou pro investory. Tři trhy musí být jednak evropské, jednak integrované a jednak musí podléhat společným sestavám pravidel, přeshraniční, otevřené všem ke spolupráci regionální aspekt je zcela základní, zásadní. Jsme přesvědčeni, že například ty ceny, nedostatkové ceny, podle studií jsou zcela základní a rozhodující pro to, zda v určitém regionu je trh ochoten přijít s tím, co potřebujeme, anebo zda potřebujeme dodatečné kapacitní trhy. To se musí posuzovat na regionálním vyhodnocení přiměřenosti a vhodnosti a musíme do toho zapojit všechny zainteresované strany, nikoli pouze provozovatele systému, kteří to dělají obvykle a musíme i vždy si pokládat otázku, skýtá to dost příležitosti pro investory. Zároveň je třeba i vše koordinovat a integrovat na regionální úrovni. A ještě poslední věc. Když budeme mít kapacitní trhy, někdo by nám mohl říci, no ale kvůli tomu eh, se vše prodraží. Nemusí tomu tak být. Pokud to bude nastaveno správně a budeme mít eh, kapacitní ceny, eh, které budou nižší, když bude ta kapacita eh, velká, tak to je spíš taková pojistka, abychom neměli tak vysoké cenové um, rozdíly, abychom ty ceny nedostatkové neměli eh, tak vyhrocené, nemělo by to mít znamenat automatické prodražení pro zákazníka. Děkuji. Děkuji. Já vám děkuji a naším druhým řečníkem eh, ten tu zastupuje Evropskou federaci pro obnovitelné zdroje, jejím ředitelem pardon, ředitelkou paní Dorte Fuke, a také je partnerkou advokátské firmy Becker Bittner Health a v jejich hlavní kanceláři v Bruselu. To znamená združení nebo federace, která združuje Národní agentury pro mluvitelné zdroje a pak také v jedné konkrétním podniku. Takže prosím, paní Fuke, máte slovo. Děkuji, pane předsedo Buzeku, pane Langene, dámy a pánové. Pro mne je velkým potěšením, že tu mohu být a dnes, abych pohovořila jménem RFu, což je tedy ta, to Združení národních federacích těch Eh, nezávislých subjektů, které se zabývají obnovitelnými zdroji energie a opravdu eh, jsem ráda, že mohu již nyní a doufám, že i v nadcházejících měsících počítat s vaší podporou, podporou komise a celkově institucí, abychom vybudovali integrovaný energetický trh a i nadále budovali tento dobře zavedený energetický řetězec, zavedený kvalitně ve všech členských státech. Já jsem, jsem eh, eh, přinesla takový, řekněme, spíše historičtější přístup. Tady můžeme zaznamenat ty eh, systémy, jak to bylo v Německu, takový historický vývoj, jak to procházelo vývojem a prostřednictvím vývoje i technologií. No a co jsme tedy zaznamenali, nyní se nacházíme ve fázi, kdy tedy máme v systému čím dál uh, více obnovitelných zdrojů energie, ale tyto systémy jsou podobné i v ostatních zemích Evropy. Ano, máme návrh, e, takový ten blueprint toho, co chceme udělat. Myslím si, že pan Langen e, takovýto e, již návrh z plány má přednesl je do diskuze a chopil se tedy této těžké úlohy. Podle mého hlediska stávající směrnice z roku 2009 2028 o efektivním užívání energie, to je um, opravdový i mezinárodní milník. Je to příklad toho, uh, jaký tu máme opravdu obrovský regionální podpůrný uh, režim a samozřejmě v EU je celá řada velice různorodých situací v jednotlivých zemích a myslím si, že i díky tomuto vašemu parlamentu jsme v tomto hodně pokročili a myslím si, že tedy e, nyní, e, kdybych měla zhodnotit tu situaci, a zaměřit se také do budoucna, jak e, bude vypadat ten budoucí design trhu, Tady asi se neodkláním příliš od hlediska euro, zástupce euroelektriku. V jedné věci se rozcházíme a, a v jedné věci se zase scházíme, tedy v tom, že potřebujeme opravdu plně fungující eh, rovnovážný trh. V naší federaci si myslíme, že nepotřebujeme kapacitní trhy, spíše potřebujeme nyní vyřešit Um, takovým strukturovaným spíš způsobem a i sociálně zodpovědným způsobem sladit eh, ty staré kapacity, ať jsou to tedy eh, výrobny na bázi uhlíku nebo eh, nukleární, a jak si to uspůsobit nové době. Nyní tedy z hlediska RFu si myslíme, že v takovémto procesu by země neměly stát osamoceně, takže by bylo dobré, kdyby i parlament spustil něco podobného, jako když jsme vlastně dokončovali unii ocele, uhly a ocele, tedy něco, co bude restrukturalizovat v těch příslušných členských státech já, když jsem byla mladá, pracovala jsem v Hamburgu a tehdy byla krize loďařství. Myslím, že v Polsku jste to také zažili i jinde po Balckém pobřeží a ono to trvalo určitou dobu. Ale nyní si opravdu přejeme sloučit síly, podívat se na strukturu, podívat se, kde máme třeba nadměrnou kapacitu na trhu a ono celé to téma je velice složité a proto tedy stále ještě tady máme ty potíže s cenami, a tedy s tou chutí po nových kapacitách ze strany investorů. Často slýchám, že lidé říkají, ano, není nastal čas obnovitelných zdrojů, a aby tedy už stáli na vlastních nohou, už tedy nepotřebujeme řešit otázky dispeče, nebo otázky toho, tedy jaké máme různé zdroje obnovitelných zdrojů, ale myslím si, že by bylo velkým omylem, kdybychom se tohoto dotkli, protože ten politický závazek té směrnice z roku 2009 vytvořil stabilitu a prediktabilitu také ve velkých eh, částech mnoha členských státech a máme tu určité závazné prvky, abychom tedy nezacházeli za tu národní úroveň po období roce, roku 2020. Balíček stability, pokud to tak můžu nazvat, měl několik prvků. V první řadě dobré plánování, předpovědi, cíle, za druhé nástroje, eh, určité mechanismy a pak za třetí prioritní přístup do sítě. To bylo doladěno eh, s řediteli pro eh, vnitřní trh, také v rámci směrnice o efektivnosti a také se to objevuje v té nové směrnici obnovitelných zdrojích. A nebylo to prouděleno jen tak jako modní záležitost, ale proto, že eh, stejně tak rada i parlament eh, velice dobře zanalizovali to, že je zapotřebí mít opravdu odpovědný a bezpečný počátek toho fungování evropské sítě, která bude řádně prokojená, propojená a bude tam zapojena i obnovitelná, e, obnovitelné zdroje energie. A toto je tedy napsáno ve směrnici. No a důvodem k tomu bylo to, že narušení trhu, jak tomu jsme tedy čelili v mnoha zemích díky vysoce monopolistickým strukturám, tak jsme čelili i příchodu nováčků na trh, a jenže trh měl zastaralou kapacitu, vybudovanou před desítkami let a často to fungovalo právě v té struktuře monopolních nebo oligopolních struktur či vlastníků. Takže asi eh, by k tomu nikdy nedošlo, k takové míře obnovitelných zdrojů v zemích, jako je Německo, pokud by tam nebyl prioritní přístup. Ještě předtím, před rokem 2000 eh, v Německu tedy eh, tam byl ten prioritní přístup, na, nebyl ten prioritní přístup na síť. Takže tu máme ten úspěšný příběh, například země, jak říkal pan zpravodaj, 6,2 obnovitelných v roce 2000 a v roce 2012 téměř 25 To je opravdu velký krok a v tom není Německo osamoceno. Ve Španělsku, v Dánsku, pardon, ve Švédsku, v Dánsku je to podobně. Někteří nemají tak dobré výsledky, například Německo není e, příliš, nemá dobré výsledky v dopravě a v biomase, ale je tu určitá rovnováha. No a ne, nemůže to jít samozřejmě na úkor jiných oblastí. My si přejeme jít směrem dekarbonizace, Máme tu určité plány až do roku 2050, máme tu určité sliby e, zase uzavřené v Paříži e, na konci loňského roku, takže i RF bych chtěl apelovat na to, abychom byli opravdu opatrní předtím, než učiníme další kroky. Samozřejmě budeme podporovat i národní uh, schémata pro obnovitelné zdroje, ale přejeme si hlavně větší míru regionální spolupráce. Musí to být společný přístup a jakožto právnička, já pracuji pro německou vládu a nyní e, spolupracujeme na korporátních, e, tedy na dohodách o spolupráci mezi sousedskými zeměmi, takže to je takový přirozený vývoj, ke kterému dochází na mnoha místech Evropy. Nemůžeme to zastavit, musíme to jaksi sledovat a samozřejmě, co bývá složité, to je to, že jsou tu určité země, které eh, se střetávají s potížemi, je tu určitý nátlak ze strany tloj, trojky, nemají dostatečné vybavení, dostatečné možnosti, to je samozřejmě uh, smutný příběh. Tyto země tímto ztrácejí příležitosti, možnosti se modernizovat a jít cestou obnovitelných zdrojů a stejně tak přicházejí o ty příležitosti nových pracovních míst, pokud se do toho nezapojí. Takže často je to na mnoho let úplně ztracený případ. Takže tady bychom měly být eh, kritičtější i k těch zemích, kde dochází k, řekněme, k retro, retroaktivním změnám, jako třeba případ Bulharska či Španělska. To je takový jed na jakékoliv ekonomické dodatečné investice. Také vám chci eh, ještě ukázat eh, tady tento slide, k čemu dochází na trhu díky obnovitelným zdrojům. Trh bývá často narušen tím, že tu máme příliš zastaralé kapacity, pak nějaké nové eh, podpory, pak eh, nebo nějak, něco podobného jako případy ve Spojeném království a tomu všemu čelíme, pak jsou tu do toho nové systémy na tom trhu s elektřinou, pak jsou tu ty takzvané špičky, No a my jdeme čím dál více cestou flexibility a my jakožto spotřebitelé na to musíme zapracovat. No já si myslím, že už jsem hovořila příliš dlouho, přejeme si být nákladově efektivní. Vy víte, že ceny za nové instalace na základě obnovitelných, jako ty fotovoltaické nebo hydroelektrárny, ty se snižují Hovoří se o dlouhodobých skladištích, eh, pak je ta funkčnost sezónní a podobně. A my bychom měli vynaložit maximální úsilí, abychom pokračovali udržitelným způsobem. A já vám tímto děkuji za pozornost. Uh, thank you, uh, thank you very much. And uh, now we go to the third. Děkuji a přejdeme k třetímu řečníkovi, pan doktor Tobias Paulon, um, hlavní strateg a člen výkonné rady Evropské energetické burzy AG. To je jedna z hlavních obchodních platform v Evropě, snad i největší EEX. Z toho, co víme, tak obchodujete rovněž i povolenkami, nikoli pouze energií, tedy jak povolenkami, tak i emisemi. Pane doktore, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za laskavé pozvání, děkuji panu Langenovi za přípravu zprávy. Ta už z našeho pohledu vypadá velice obsažně. Nyní já bych se rád podělil o své názory u té burzy. To je v podstatě skupina burz, která působí na eh, elektrickém trhu, na trhu s plynem, máme aukce, dražby a poskytujeme i hostující eh, platformy pro jiné trhy. Já se soustředím právě na energii. My nejsme nikoli pouze operátor, ale rovněž i veřejný úřad, což na nás ukládá určité povinnosti. My je bereme vážně. Znamená to mezi jinými, že musíme být transparentní, Musíme být schopni nabídnout eh, rozumnou cenu všem, kteří oni požádají, tedy nikoli pouze našim bezprostředním zákazníkům, účastníkům, ale i obecné veřejnosti a mít náš trh likvidní. Jsme i na krátkodobém trhu s energií, máme IPEX spot, to snad znáte, tam máme referenční ceny pro celou Evropu a rovněž i dlouhodobý trh s energií, kde můžeme obchodovat eh, s kontrakty na dny, týdny, měsíce, ale i roky až 6 let dopředu. Já vás tím takto úvodem seznamuji, protože když se podíváme na statistiku o těch trzích, tak zjistíme, že právě ta burza je středobodem obchodu, ale že i trh funguje. Samotná naše burza proobchodovali jsme 300 terabat hodin. Terabat hodin, což je 100 miliard eur v hodnotě smluv což znamená, že si dokážete představit, že opravdu my určujeme ceny a máme dopad, naše ceny mají dopad na zbytek trhu. Jednak to usměrňuje jak výrobu, tak spotřebu a i flexibilitu a i dlouhodobě. To poskytuje signály investorům. Domníváme se totiž tím pádem, že zpráva se ubírá správným směrem, zpráva pana Langena, i z pohledu uspořádání budoucího trhu. Totiž silné tržní signály osvobozené od politických zásahů. To by mělo být tím číslem jedna, jak z pohledu krátkodobé flexibility, tak i dlouhodobých pobídek. Rovněž si vážíme toho, že se volá o obohacené regionální spolupráci a samozřejmě i rozbudování síti. To je klíčem k skutečně integrovanému celovskému trhy. Rovněž zdůrazňujeme i podporu obnovitelných eh, energií a i to by mělo být koordinováno celoevropsky. Tedy po tomto úvodu bych rád prošel eh, požadavky, které jsou klíčové eh, pro ten nové uspořádání. Jednak utváření cenotvorba těch nedostatkových cen, to by mělo být umožněno, vede to k liberalizaci, posiluje ji to a je to signál, který registrují všichni generátoři, všichni účastníci na trhu, eh, kdykoliv mohou kdykoliv prodávat, eh, kupovat eh, energii a víceméně se přičinují k tomu nasměrnění toho trhu. Zajímavé je, že na krátkodobém trhu ty špičky nemají dlouhodobý dopad na spotřebitelské ceny u těchto cen závisí spíše na e, těch nasmlovaných dlouhodobých cenách, e, které poskytovatele elektřiny si dohodnou a nakoupí. Čím více připustíme fluktuaci krátkodobého trhu a rovněž čím více umožníme i výkyvy, tím více se trh stává efektivnější, tím více se mu brání těm špičkám firmy, že si nasmluvají předvídatelné ceny dopředu. Nicméně ten EEX trh kromě toho vyvinul i jiné nástroje, které umožňují i transformaci těch krátkodobých špiček v dlouhodobé zdroje e, příjmu pokud by se někdo tedy chtěl pojistit proti těm krátkodobým výkyvům, může si koupit, případně prodat eh, takzvané cap futures, čili to jsou určité záruky, obchodní záruky proti takovým nepropočitatelným výkyvům. Já tedy souhlasím, že žádný investor by si nechtěl kupovat elektrárnu na základě toho, že si přesně dokáže propočítat, kdy nastanou nedostatkové ceny do budoucna, že to ani není možné. Ale budeme-li prodávat pojištění, tak se transformují ty e, nedostatkové ceny do něčeho, co je propočítatelné a to už je dobrý, dobrá pobídka pro investice do té volatility, například do, toho, do té charakteristiky. Tedy včera už se o tom hovořilo, a do budoucna bude systémový design, který může do toho tím pádem zahrnout i obnovitelné energie. Tedy my bychom chtěli, aby byla eh, jak politická, tak regulatorní vůle vůči něčemu takovému a abychom měli pobídky pro flexibilitu krátkodobě a pro investice dlouhodobě. Nedomníváme se, že je dodatečná potřeba budovat kapacitní mechanismy, dodatečné, kromě toho, co už je dnes k dispozici. Jak už jsem řekl, ty podpůrné programy by měly být stále více tržní. Technologie by měly být do trhu zabudovány. Nástroje už jsou k dispozici. Jedním z nich to jsou ty cap futures, čili futures s obchodovatelnými stropy a další jsou trhy, eh, které poskytují služby například generátorům obnovitelných energií a přibližující ty technologie trhu, což by znamenalo i pro provozovatele konvenčních elektráren, které stále ještě potřebujeme, protože ty nám zajišťují to, co schází obnovitelným poskytovatelům. Tedy chceme, aby vše do sebe lépe zapadalo, abychom jak poptávku, tak nabídku zajistili vždy a všude. Jedna věc, kterou z, ne, z našeho pohledu se zpráva ještě nezabývá dostatečným způsobem, je přezraniční aspekt a velikost a likvidita trhu v různých zónách. Pouze bude-li trh veliký, dostatečně a likvidní, tak budeme schopni všude nabídnout vše. V regionech se to jinak nepovede. Musíme tu likviditu posílit ještě nad tu úroveň, které se podařilo dosáhnout v posledních 15 letech. Velké likvidní trhy jsou absolutně nezbytné. Samozřejmě i zde expanze trhu je klíčová pro tuto věc, ale tam, kde ta expanze nepostupuje dostatečně rychle, je třeba nalézt i jiné možnosti, ale nemůžeme opustit myšlenku ještě úplnější integrace jednotného evropského trhu. Kromě toho pár slov o definici bezpečných dodávek. Když se na to díváme z evropského pohledu, tak bychom mohli být efektivnější a levnější ze stejnou úrovní bezpečnosti a zajištění dodávek, než když k tomu budeme přistupovat z pohledu jednotlivého státu. Tedy máme už iniciativy, aby se semkly členské státy a to my vidíme jako velice vítané. Na druhé straně voláme ještě po větší míře regionální koordinace, abychom znovu nevybudovali zbytečné, přebytečné kapacity a jelikož ten velkoobchodní trh s energií už je jeden dnes, většina eh, těch kupujících přezraničích eh, poskytuje cenové signály a tam vidíme, že v podstatě nám kapacity nechybí, nescházejí, když ty vše sečteme celoevropsky. Pokud bychom tedy mohli vzít v úvahu všechny tyto náměty a vše to svést do té zprávy, tak se domníváme, že rozhodně nepotřebujeme ani nové uspořádání budoucích eh, kontraktů. Trh funguje, počet účastníků toho trhu je vyšší než kdykoliv v minulosti, máme více než 400 aktivních účastníků například naší burzy a to ještě není vše, tedy ne všichni jsou přímo účastníky burzy, na našem trhu jsou přítomní a konkurence roste, hospodářská soutěž se zvyšuje, je dobré mít jasné čitelné mm, cenové signály a je dobré, aby mohli se jimi řídit dodavatele. Děkuji, říká předseda, děkuji za vaši přednášku, nesmírně zajímavá. Všechny tři byly nesmírně zajímavé. Děkuji všem řečníkům za jejich přispění. A nyní kolo otázek a odpovědí. A poté stále ještě budete mít mnohé, co vykonat, když budete muset odpovědět. Náš zpravodaj, pan Langen, máte slovo. Děkuji, já bych chtěl každému z vás položit jednu otázku panu doktorovi Albariosovi bych chtěl položit otázku. On hovořil o tom, že když se sníží politická opatření a daně, eh, tak to jsou opatření eh, k tomu, abychom získali rozumné konečné ceny. Zároveň ale eh, během vašeho příspěvku jste ve vašem výčtu ukázal, že podle vašeho názoru by bylo nejlepší, že bychom neměli jediný trh, ale ehm, e, ještě bychom tomu měli ten kapacitní trh, ale není tady rozpor, že když tady hovoříme o tom, že chceme integrovat obnovitelné zdroje a zároveň chceme mít trvalé kapacity přes ty tradiční zdroje, to je asi názor svazu. A potom uh, druhý dotaz je pro paní doktorku Foke. Vy jste zdůraznila, že je eh, potřeba to zásobování dopředu mít, ale vy jste eh, hovořila, že je důležité to propojení, že tedy eh, bychom potřebovali toto mít ku předu a potom ještě otázka na pana Tobiase Pauluna. Eh, jak to vypadá s tím obchodem. Vy jste hovořil o dlouhodobém obchodu s energiemi, o těch eh, odběratelech, kteří mají ty dlouhosmlouvy. A jak to tedy vypadá, jak může být ta mezera maximální mezi tou eh, poptávkou a mezi tím obchodem? Co tedy je dáno k dispozici na burze podle vaší zkušenosti? Madame Kumpula Natri. Děkuji, paní Kumpula Natri. Uh, Děkuji za zajímavou prezentaci. Eh, škoda, že kolega Zadonato, který je zodpovědný za toto téma, eh, není přítomen, eh, takže já jak si ho tu zastoupím, nicméně naše skupina na tom pracovala hodně, ještě na tom budeme pracovat a máme určité návrhy. Takže k těm žavým tématům kapacitní trh, to bude e, určitá nezbytnost prostě transferu těch energetických e, společností. Oni se nás dotazují, tedy jaké budou k tomuto prostředky, takže nyní samozřejmě chceme vědět, zda se vzdáme úplně tržního e, ekonomiky nebo ne, ať to budeme nazývat různě, ty kapy, nebo to navrhneme různými způsoby a budou tu interkonektory nebo do toho vložíme obnovitelné zdroje energie, nebo od toho dáme pryč ruce a bude to jenom ten kapacitní mechanismus. My si myslíme, že zřejmě budou technologie, určité modely, abychom se toho vyhli, ale pokud ne, tak se prostě musíme podívat na realitu a, a říct si tedy, teď to bude poslední fáze, kdy něco takového přijmeme, ale musí to být otevřené pro různé uh, rozsahy, různé rozměry uživatelů a podobně a musí to být efektivní. A já jsem řekla na počátku, že ta složka, která se nazývá nový energetický trh, to by v podstatě měl být nový elektrický eh, design trhu, protože my tu nehovoříme o energii a o energetickém trhu. Ten německý případ, který jsme tu měli, když se eh, měříte na eh, energetický transfer v Německu, já nevím, do jaké míry je tam biomasa, ono je to v podstatě jenom o elektrice. A Otázkou je, zda si přejeme, aby tu celá Evropa měla stejnou zodpovědnost nebo ne. Pokud to bude na evropské úrovni, když to bude prostě někdo Eh, tak nějak eh, ochr- eh, kontrolovat, doplňovat tam, kde je něčeho méně, z míst, kde je toho více, já nevím. Já tomu moc zvenčí nerozumím, jak to funguje, ale i z oblasti, kde já, odkud já pocházím, tak tam máme soutěž, určité reakce na trh a i přeshraniční záležitosti tak eh, si myslím, že je důležité se zaměřit i na určité možnosti regionu. No a k tomu, co řekl poslední řečník, myslím si, že by bylo ideologické se zbavit všech těch eh, podpor, ale stále tedy tady vidíme určitou potřebu se zamyslet nad tím, jak to dělat řádně. Asi to není černé a bílé. Eh, ty eh, podpory samozřejmě nemusíme se jich zbavit hned, ale musí to být, řekněme, inteligentní podpory, které se upraví na ty regionální potřeby, prostě kde je biomasa, kde se chtějí postupovat udržitelným způsobem do, do určité míry. Možná bychom mohli změnit jenom nadpis. Děkuji vám, pan Telička. Uh, Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já vám také chci poděkovat za vaše prezentace. V první řadě bych rád eh, vyjadřil uspokojení nad zprávou pana Alangna. Myslím si, že tam stanovuje ty správné pilíře. A když se podíváme na ten energetický eh, elektrický trh, tak eh, zaznamenáme odlišné a potížové situace, protože eh, dnes, kdybych byl majitelem elektrárny, tak bych tu neměl žádné pobídky, žádný smysl, proč investovat. Myslím, kdybychom tu měli ten správný graf, tak těžko tam najdeme nějaké zdroje té energie z toho podsektoru, kde by to bylo ekonomicky schůdné do toho investovat. No a taková je e, složitá situace, takže nastal už čas a proto tedy tato zpráva je opravdovou příležitostí, abychom e, nějak podnítili ten nový design energetického trhu. Nebudu zacházet do detailu, určitě Eh, tu zazní ještě celá řada eh, věcí, která se tohoto dotkne i ohledně té zprávy, ale hlavní princip eh, je ten, tedy síla posílení či doplnění, nicméně z té hlavní linii se shodujeme. Ještě využiji vaší příležitosti a položím několik otázek. V první řadě pan Alberios, vy jste nehovořil, pokud jsem tedy nedával špatně pozor o zónách. Ostatní kolegové se tomu věnovali, takže bych chtěl vědět, jaký na to máte názor. Jak si mohu anticipovat, ale pokud byste mohl detailněji toto popsat. Také jste hovořil o e, mechanismu kapacity a, já jsem pochopil vaši pozici, nicméně mohl byste detailněji popsat, zda je to takové nejposlednější řešení, jaká to budou kritéria a za jakých podmínek a na jak dlouho si dokážete vybavit ten kapacitní trh, že by to existoval. No a stejná otázka na pana Paulu, na jak eh, na tohle nahlíží. Pak otázka podpor, tuto zaznělo um, od předřečníka zase můžeme eh, to pochopit, kam asi každý s tímto směřujete. Je to současná realita, jasně to přispívá k narušení trhu. Eh, neříkám, že ty podpory jako takové, tedy finanční nástroje, ale ten způsob, jak jich bylo zneužíváno v některých státech, já jsem Čech, takže velice otevřeně o tom mohu hovořit o těch případech například se solární energií u nás, ale chtěl bych slyšet i z vaší strany, jak nahlížíte na ty podpory. Já v tom mám velice vyhraněný názor a chtěl bych znát ten váš. Paní Foke, nevím, zda jsem tomu dobře porozuměl ohledně integrace obnovitelných zdrojů, takže pokud byste tady mohla podrobněji o tomto pohovořit, Pochopil jsem to tak, že jste pro eh, eh, take-off těch eh, obnovitelných zdrojů energie, tedy aby se, že se tedy zavedly s plnou podporou, ale mohla byste tedy pohovořit také o integraci a o tom, jak nahlížíte na ten vývoj. Děkuji, pan Maragal. Sí, gracias. Děkuji. Tento panel je velmi zajímavý a to, že je také různorodý, protože každý eh, z vás eh, zastupuje zastupuje tedy samozřejmě svůj eh, úřad a mm, podle toho se také odvíjí vaše argumenty. A nyní rychle k tomu, co jste řekli. Ty kapacitní mechanismy, eh, řekněme to jasně, to je narušení trhu. Je to ta poslední hranice a takové to útočiště systému, který doufám eh, zmizí, protože se zakládá na hrozbě bezpečnosti. Ale nakonec se jedná o dotace v případě fosilních eh, paliv. Kdybychom měli dobře eh, navržený eh, systém regionálních systémů, tedy lepší než státní, tak bychom rychle došli k závěru, že se nacházíme v situaci nadměrné kapacity. Musíme samozřejmě mít mechanismy na propojenost, na flexibilitu a na likviditu, což je právě základ pro tu debatu, kterou nyní zahajujeme. Takže to jsem chtěl říci. Když hovoříme o flexibilitě, tak samozřejmě hovoříme o trhu, který by měl prostor pro obnovitelné zdroje, což by samozřejmě eh, obnášelo organizované dražby co nej, nejblíže možné v reálném čase. Máme ten trh den poté a především v případě obnovitelných zdrojů bychom mohli eh, rozvinout eh, systémy na 15 minut eh, tak abychom mohli vhodně zareagovat na obě strany. A když hovoříme o demand management, tak musíme mít jasno v tom, že to je nejlepší řešení pro to, aby velcí spotřebitelé, tedy průmysl, ale i ti malí, tak aby věděli a mohli dobře reagovat na změny v cenách. Eh, právě proto, aby se naučili, poučili, aby mohli eh, změnit eh, svůj způsob spotřeby energie. Potom, když jsme hovořili o těch dynamických cenách, tak také říkáme, že ceny musí odrážet relativní nedostatek. Ten nedostatek eh, musí být odražen v mechanismu eh, cenotvorby. A abychom toto respektovali, tak eh, jestli toto respektujeme, tak musíme poslat signály také odběratelům a správcům Eh, poptávky, aby mohly reagovat na, tuto, na tento relativní nedostatek. A potom je tady ještě eh, další věc, která je okrajová, ale musíme přizpůsobit naši institucionální mapu. Úloha ACERu musí být posílena a musíme jim dát eh, schopnost lépe koordinovat národní regulatorní orgány, stejně tak jako ENSO musí být eh, více panevropský a nezáviset tolik na národních úřadech. Potom je tady také důležitá úloha eh, regionů v Evropě. Pan řečník je přerušen panem předsedou. Prosím o 10 vteřin, takže máte 10 vteřin. Ještě k té endese. V naší zemi, jako je Španělsko, musíme pokročit v oddělení mezi producenty, mezi výrobci a mezi obchodníky, eh, protože eh, jinak ta naše eh, diskuze nebude upřímná. Madam. Děkuji, paní Ernst Zague, máte slovo. Děkuji vám. Otázka, která nám leží na srdci, to je pořád ta samá věc jak můžeme zřídit nějaký trh s energií, tak aby eh, měl stále větší eh, podíl obnovitelných eh, e, zdrojů energie, jak toho můžeme dosáhnout jak můžeme k tomu přispět, aby závěry z Paříže se staly realitou a tak dále. To je rozhodující bod a musí to být zakotveno smluvně pro všechny, kdo tam jsou společensky finančně zastoupeni. To je věc, ze které musíme vycházet. A potom eh, mě zajímají především tři věci. Ten kapacitní mechanismus nebo otázka trhu, to by se mělo ošetřit přesně, protože tady existují eh, různé názory eh, prvního a třetího řečníka, s tím úplně nesouhlasím. Pokud se jedná o kapacitní mechanismus, tak mnoho vědeckých eh, eh, institutů se tím zabývají. Hovoří se o tom, že eh, potom tady existuje pravděpodobnost regulačních chyb v případě transformace systému energetických a že je to potom těžší pro obnovitelné zdroje aby v kapacitním mechanismu se mohly nějakým způsobem etablovat a dále rozvíjet. Existuje tady mnoho kritických názorů na tuto věc a chtěla bych od zúčastněných eh, vědět, jak konkrétně o tom uvažujete. Myslíte si, že tady je eh, opravdu potřeba toho kapacitního mechanismu a existuje e, e, nějaká, nějaký argument e, k zabezpečení dodávek, anebo jak řekla paní Foke, tak že ty kapacity musí být nahrazeny. To je první věc. Chtěla bych k tomu nějaké podrobnosti, protože my k tomu musíme vypracovat stanovisko, jak se k tomu postavíme. Druhá věc, národní energetické mixy chci vědět, když na jedné straně říkáme, že nebereme energii zvenku, tak po tom, jak můžeme vyrábět eh, energii z obnovitelných zdrojů. A chtěla bych tedy vědět, eh, paní Fuke, jak eh, na to nahlížíte. Třetí věc, dotace. Paní Fuke, vy jste řekla, že v případě, je to takové, takové zvýhodnění, je potřeba a jestli byste něco mohla říct k té podpoře tedy v rámci národních systémů. Já vám děkuji. To byli zástupci politických skupin a nyní další řečnici a prosím projevy delší než dvě minuty paní Del Castillo. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že jeden z těch aspektů, který tady je zřejmý, je eh, dopad ohledně toho, jaká je specifická situace jednotlivých členských států eh, právě v této tematice. Prostě, že mají eh, svůj vlastní systém trhu s energií. A vidíme, že ta situace se velmi liší v některých eh, případech eh, mají pouze téměř jadernou energii, potom některé země mají energetický mix s jadernou energií, potom jsou eh, země, které se rozhodly, že brzo skončí s jadernou energií a proto ten energetický mix se více zakládá na obnovitelných zdrojích a zakládá se eh, tedy ješ, nebo ještě ten poměr ještě větší ne ten evropský cíl. Potom jsou země, které nemají problém s propojeností, zase jiné země mají problém s propojeností, eh, takže se nemůžou eh, spolehat na nedostat na nedostatek zdrojů energie prostřednictvím E, pro spojenosti, takže je to taková mozaika odlišných situací. Já si myslím, že e, cílem toho nového uspořádání, což uděláme tady všichni mezi námi, e, tedy ty zúčastněné strany, Eh, političtí činitelé, všichni musíme přispět tomu, aby se měli nějaké minimální společné uspořádání, protože nemůžeme čekat, že budeme mít jednotné všichni uspořádání. V tom společném uspořádání si musíme uvědomit, že potřebujeme společné cíle, jako je například dekarbonizace ekonomiky nebo na zvýšení eh, podílu obnovitelných zdrojů. Musíme zohlednit eh, zabezpečení dodávek, musíme mít eh, na zřeteli eh, konečné ceny, protože na konci je to ten spotřebitel, eh, který eh, musí platit za všechna ta rozhodnutí, ke kterým my dospějeme. Já bych chtěla vidět, že zohlednili se tady všechny tyto faktory, jestli můžeme dojít k nějakým minimálním společným jmenovatelům, které by znamenaly pokročení v tom současném uspořádání. Děkuji, pan Karinš. Děkuji, pane předsedo, děkuji řečníkům. Já se pokusím přijít s několika otázkami a na úvod obecná poznámka. Souhlasím, že když pan Rios říká, že musíme vycházet z toho účtu za elektřinu. Musíme se podívat nejdříve na to. Ano, to si zaslouží pozornost. Ale když hovoříme o cenotvorbě, já jsem byl společně s několika kolegy u Ambrion. To je německý operátor síti, to nás pozval Werner Lange a oni nám ukázali, jak to ve skutečnosti vypadá, když nefouká vítr v té spolupráci s alternativními zdroji. Totiž cenové signály pro investory jsou tak nízké, že když se hovoří, že nikdo neinvestuje a oni ukázali, že té síti mají eh, termální plynovou stanici a ta ukazovala nulu, protože operátor, provozovatel přichází o více peněz, když ji provozuje, než když ne. A oni říkají, ale tady ještě se do toho přimíchávají francouzské jaderné elektrárny. Ono, když se tážeme, chceme jádro či ne, tak to je sice hezké, ale fyzické zákony přece jenom nad těmi nezvítězíme a zároveň musíme mít investice. Tedy moje otázka pro paní Foke. Omlouvám se, když vás nevyslovuji správně. Ano, chceme se soustředit více na obnovitelné a je to naším absolutním cílem. No ale jak v tom kontextu pak chcete utvářet ceny? když já jsem na vlastní oči viděl, že ten provozovatel si tam udržuje 50 Hz, aby tu kapacitu držel na stejné úrovni. A to je skutečný problém ve skutečném světě, to si nikdo tady nevydumal. A pak druhá otázka na pana Riose a pana Palnona. Jak v vašich očích vypadají kapacitní trhy, když první řečník hovoří o kapacitních trzích a druhý řečník tomu hovoří jako obchodování s určitými deriváty typu futures kapacitními. Je to to tež nebo ne? Děkuji, Paul Rubik. Dobrá, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že jedna z takových eh, opravdových otázek zní, potřebujeme opravdu kapacitní trhy, bylo by možné, aby se to zkusilo zorganizovat na celoevropském mm, jakoby mm, věřejné zakázce na vypsání takovéto celoevropské zakázky, aby se na to všichni dokázali pak přeorientovat společně a nikoli pouze každý na svém písečku. Pokud chceme střednědově budovat společný trh s energií, už by neměly být cenové zóny. To by ani nemělo být povoleno, aby se na hranicích ta cena najednou měnila. Měli bychom mít při nejmenším přeshraniční cenotvorbu, protože když se znovu nastolí ty staré hranice, tak to v praxi nebude znamenat žádný velký pokrok. Totiž moje otázka se ubírá následujícím směrem a uh, už kolega Karinč se o tom zmínil. Jak můžeme sladit e, fyzické skutečné trhy s těmi aukcemi, s těmi dražbami, s tou burzou? Ono samozřejmě to má i odpovídající dopad na to, jak se má utvářet budoucnost těch trhů. A poslední otázka u těch inteligentních sítí. Myslíte si, že bylo dobré svést dohromady ESA a BEREK, protože u těch inteligentních sítí, u těch smart gridů jde i o telekomunikace, o řízení, zprávu těch sítí a tam každý musí mít aktuální informace, aby mohl uh, i přepínat, řídit dodávky té energie a patří to k prioritám pro nejbližší budoucnost. Děkuji, říká předseda. Nyní se obracím na naše přednášející. Děkuji za veškeré otázky. Kapacitní trhy potřebujeme, jsou nutné, to tady zaznělo opakovaně ze strany kolegu poslanců. Není na to jedna jediná odpověď a myslím, že tady paní Pila de Castillo to velice výstižně popsala, že vše závisí na situaci dané země, situaci trhu. Je tam mnoho těch nejistých prvků a nemůžeme na to podat jednu správnou odpověď, že kapacitní trh není svou povahou ani dobrý, ani špatný. Je třeba sestavit analýzu, případovou analýzu, analýzu, které říkáme analýza adekvátnosti a zakládat to ne na národních trzích, ale na regionálních trzích. Tedy u každého se tázat, jaká je úroveň cen, jaké už máme generační kapacity stávající, jak si ten region představuje, že chce se vyvíjet v konkrétním tržním prostředí, jaké máme prognózy vývoje toho trhu a tak dále. A výstupem této analýzy bude úroveň adekvátnosti na daném trhu. V současné době si členské státy mají možnost sami stanovat cíle v oblasti přiměřenosti. Například si mohou stanovat míru spolehlivosti systému a eh, téměř nikdo e, se k tomu nepřizná, co si tam započítá. My se domníváme, že by se každý takovýto výpočet a takováto takovéto stanovení té kapacity mělo být transparentní, řídit stejnými pravidly, mělo být porovnatelné a z toho bychom pak mohli v součtu vypočítat celoevropskou kapacitu. A pak můžeme dojít například k závěru, že kapacitní trh nutný bude. A pokud je, jej takto zavedeme, tak jedná se o subsidiovaný, o dotovaný trh, nikoliv protože tady jde o to, abychom měli kapacitu, nikoli samotnou pouze flexibilitu. Pokud chceme mít velkou míru obnovitelných energií, tak ta kapacita bez té se neobejdeme. A zároveň chceme mít velký počet eh, přispěvatelů tou energii. A to nemusí být pouze generátoři, to mohou být rovněž poskytovatele například uskladňujících eh, kapacit. Všichni mohou svým dílem přispět. A tam se nejedná o dotování. To je trh, který je jinak koncipován, pracuje s jinými horizonty a s jinými veličinami. Je ten produkt šílený? Podívejme se na rok 2050, když už jsme se propracovali k plně dekarbonizovanému poskytování energie. A tam je velice pravděpodobné, že v mnohých zemích opravdu bude 100% obnovitelných energií a uskladňování. V některých zemích tam možná v tom mixu bude trochu i jádro, ale v mnohých zemích to bude obnovitelné plus uskladněné zásoby. A tam to bude něco stát a nebude náklad na bariéry. Tam eh, už budou určité ceny irrelevantní, například eh, CO2 nebude generováno, odpady nebudou generovány, takže vše vlastně bude se zakládat na fixních nákladech a takto to dopadlo u telekomunikacích. Ještě před několika lety jsme museli platit podle objemu informací, které jsme přenášeli nebo eh, kolik jsme čerpali informací. Já například nyní, když mám doma internet, tak se mě nikdo netáže, kolik si chci, chci stáhnout těch megabajtů. A je pravděpodobné, že i systém zásobování energií bude do budoucna vypadat přesně takto. A musíme tedy zajistit, že máme uspořádání trhu, který nás tímto směrem bude posunovat. A pak otázka eh, těch aukcí a toho, jakým způsobem třeba v České republice ty pobídky ve srovnání s eh, Tady samozřejmě, že eh, rozměry musí být limitovány strukturálními náklady ty zóny, v níž se obchoduje s energií na základě určité cenotvorby. Tady to ale musí být limitováno spíše eh, územně než strukturálně či technicky. Už jsou k tomu studie propracovány, jak by měly být velké ty zóny, jak by měly být upraveny, když se zjistí, že například nefungují. Pak otázka kapacitní trhy ve srovnání s těmi trhy těch futures. Ty už existují. Tady si můžeme obchodovat například 3-4 roky dopředu, ne víc. Obecně většina investorů a možná téměř všichni by to nepovažovali za dostačující, protože investor potřebuje ještě vzdálenější horizont a v současné době nelze investovat s tím, že bychom věděli, kolik je propočet anebo přibližná cena, burzovní cena e, za pět let. A to ten trh zatím nenabízí. A pak ty inteligentní sítě, smart grids, no samozřejmě, že jsou toho nezbytnou součástí. Pokud chceme funkční trh, trh, kde se e, nikoli pouze e, generování přizpůsobí poptávce, ale i naopak a že i můžeme tu elektřinu čerpat kdekoliv a e, generovat mnohem flexibilněji, tak musíme mít rovnovážné mechanismy, abychom si poradili s takovými rozdíly a variacemi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím skombinovat e, ty e, různorodé dotazy poslanců. Možná začnu vámi a tím takzvaným patchworkem, myslím, že to je opravdu reálný obrázek a právě proto máme různé rychlosti v Evropě ohledně integrace nebo podpory obnovitelných zdrojů energie. My nemáme jednotné e, řešení pro všechny. Jsou tu různá odvětví jako doprava, e, topení, chlazení výroba elektřiny, no a také rychlost nasazování mezi jednotlivými členskými státy se liší. Já jsem sledovala, že parlament už v roce 2000-2001 se tím zabýval, že lidé i v Evropské komise chtěli mít harmonizovaný podporný mechanismus. A ten systém Ehm, tehdejší byl málo používaný, takže jsme eh, proto nenašli příliš velkou podporu a já bych nestrácela moc času tady s tímto. Tady ten jmenovatel by byl tak malý, aby dosáhl ten evropský cíl těch eh, minimálních 70%. Eh, a pak tomu, co řekl pan Langen, tedy jak dlouho potřebujeme k tomu, abychom měli ty prémiové ceny nebo cenovou bezpečnost. Tady bych řekla ano, nežijeme v ideálním světě, je to se, sektor energie je velice komplikovaný, je plný nejrůznějších sazeb, různé podpory, internalizované či částečně internalizované soustavy a je to také sociální úkol. Když si stanoví země regulované ceny pro domácnosti nebo pro průmysl a zbaví eh, průmysl poplatky za účast na síť nebo balanční mechanismy, tady je celá řada takových prvků, a pokud i nadále máte tedy přání jít cestou té změny do roku 2050 100% obnovitelných nebo menší cíle do roku 2040, tak potřebujete investiční bezpečnost. A ty uh, technologie, ano, si vyžadují kapitálové investice, ale jsou tu i investice do nákladu a tady banky mohou říct si, ano, v průběhu tohoto období tady není žádné e, riziko, takže to můžeme financovat. A pak eh, k skandinávské eh, poslankyni tady souhlasím, já jsem nechtěla hovořit jenom o obnovitelných zdroji elektrické energie. Ta zpráva pana Langena a vaše další zpráva určitě zdůrazní, to, že jsou tu odvětví, které jaksi v rámci tom obnovitelné světě s nimi nejdobře zacházeno, konkrétně s dopravou. Musíme najít dobré příklad ze Švédska nebo z Dánska, z dopravy, která je tam mnohem rozvinutější než v jiných zemích. Je třeba i toto změnit, to je také důležité. Pak o tom, proč ty eh, kapacity Um, plynu a podobných stále setrvávají a zde je to dobrá rovnováha. Tady uh, máme příklad z německé oblasti. V systému nemáme příliš mnoho uhlí. Pokud byste měli určité plány na skoncování s uhlím, což plánuje vláda, tak asi byste měli lepší situaci také pro CH HP, pro vysokovýkonný plyn a podobně. A my potřebujeme mít takové integrační nástroje, toho mnoho. A mně se líbí, když o tom tržním světě hovoříte, a hovoříte i o těch kapech, ale ten svět se změnil a poptávka, nabídka v oblasti energie se změnila, jsou tu úrovně průmyslové, úroveň domácnosti a toto všechno je třeba brát v potaz jsou místní projekty ze strany družstev, domácnosti a podobně a oni tomu dodávají úplně odlišnou novou flexibilitu v tomto světě a zareagovat na tuto flexibilitu, to je vlastně ta zajímavost celého toho systému. Ta řízení té poptávky to je zajímavé, nicméně opravdu je tu něco, co je složitého v tom novém světě kompletní flexibility. To je mechanismus kapacity a, a to byla ta počáteční myšlenka. Kdybychom šli jenom cestou kapacity, tak by to neuspělo. V podstatě to narušuje pokrok a, a nedodává to ani žádnou bezpečnost těm, kteří mají eh, energii z uhlí ve svém portfoliu. Pak k těm podporám. Tady souhlasím, že pro změnu infrastruktury a řekla bych i udržitelná energetická strukturální změna, které čelíme tady v Evropě o různých rychlostech a celkově i globálně, tak eh, tam se odráží i to, že to zřejmě spustí nový druh podpor a o tom byla ta moje prezentace. Neměli bychom tady sní, snít, ať se vám líbí jaderná energie či ne, tak ty extrémně staré jaderné elektrárny, ty by měly být zrušeny už dávno z bezpečnostních důvodů. A, a stálo by to velké prostředky, já nevím, jestli v tom růžovém dokumentu komise se to objeví, ale prostě tyto prostředky tam nejsou, takže v konečném důsledku my si přejeme bezpečný svět a jsem si jistá, že za to budeme muset zaplatit, ale minimálně bychom tedy měli požádat o infrastrukturální podpůrné programy pro od upuštění od jaderné a uhelné eh, energie. Děkuji vám. A náš eh, třetí host, pan Paulun, prosím. Některé pan Langen a ten trh intraday, ten denní trh. Já bych to vyjádřil trochu jinak. Já bych řekl, že denní trh rozhodně není součástí problému, nejbrž součástí řešení. Jak je toho důvod? Mnoho bylo už nedávno učiněno, proto, aby právě ten denní trh se přibližoval skutečnému času. Nyní se dá obchodovat už 30 minut před dodáním a um, u přeshraničního je to 60 minut, protože tam je třeba zvýšit spolupráci zejména mezi TSO vzájemně a tam ještě to nemáme očištěné ten trh dobrý příklad, proč a jak může trh typu intraday přispívat k bezpečnosti a zajištění dodávek. Loni, když bylo zatmění slunce, tak rezervní kapacity u německých TSO by nestačily, aby pokryly fyzické tou křivku, tu ostře stoupající křivku při zatmění. Proč? k tomu nedošlo a přitom to nebylo možné. Oni totiž spoléhali na ten denní trh a byli schopni si právě takto tu nerovnováhu zase srovnat, kompenzovat, než sáhli k trhu dlouhodobějšímu. Takže ona je to druhá stránka mince a zajišťuje tu bezpečnost. I když samozřejmě ten denní trh musí musí mít po boku ten vyrovnávací trh, ten vnitrodenní trh. A ta účast těch obnovitelných, ta není možná ani všude takže o té ještě dost nevíme. Ještě pár slov dodatečně k tomu vnitrodennímu, tedy 15-minutové smlouvy, které mají vyrovnávací eh, období 15 minut, i to se může aplikovat přeshraničně a to zajistilo eh, rozšíření a likviditu na tom trhu, pak máme i generátory, které se na tento trh specializují. Co nám ještě chybí, je vyrovnávání e, celodenní, tedy 24-hodinové, aby všechny, všichni účastníci se do toho vložili, se účastnili a tam se jim snažíme přijít s pobídkami aby to dopadlo dobře. Pak zajímavý komentář. Název zprávy. Zase jedná o energii nebo o elektřinu. To je sice jenom trochu náhoda, ale chci zdůraznit něco, co pro tu zprávu není rozhodující, totiž vyplácí se pracovat s těmito pojmy odděleně. Například u klimatických cílů máme systém ETS, čili obchodování s povolenkami, které mají snižovat e, cílové e, snižování CO2. To bychom neměli má či vnášet do tématu elektřiny. Tedy jeden cíl, jedno opatření, nezaměňujme zde ty záležitosti. Pak jsme měli celou řadu otázek, které se týkaly kapacitních trhů. Možná tady máme trochu zmatení. O čem vlastně hovoříme, když hovoříme o kapacitních trzích, kapacitních mechanismech, dotacích, podpůrných mechanismech? Já to zkusím trochu rozstřídit. I z našeho pohledu je zcela jasné, že ať už máme jakékoliv uspořádání toho trhu, které má být v budoucnosti, musí do určité do míry vždy odměňovat tu kapacitu, zejména na trhu elektřinou. Samozřejmě, že už i stávající trh má určité prvky toho typu, například ten rovnovážný trh. Um, odměňuje za to, že máme eh, ten eh, typ služby. Takže eh, ten vyrovnávací trh. Ale je třeba to asi dále ještě vyvinout tak jak už bylo zmíněno. A pak podpůrné systémy pro obnovitelné energie. I ty se snaží pobízet investice do kapacity nezávisle na tom, kolik vygenerované elektřiny nakonec prodáváme do sítě. Takže to jsou kapacitní mechanismy. Co ale nepotřebujeme, to by byly dodatečné dotace, zejména pokud zasahují do čistého trhu elektřinou ve smyslu cen. Z důvodu hospodářských, regionálních ať už je tomu jakkoliv, je vždy lepší investovat například do pilotního zkoumání nových technologických řešení, ale pouze tak, že je nejdříve zavedeme do skutečnosti a pak uvidíme, jak si poradí. Například je možné uhradit generaci obnovitelné energie a zároveň s tou kapacitní s tím kapacitním obvkem, kde si může vydělat na té kapacitě to, na čem mu schází ten příjem a pak si ještě vydělat dále, že bude na trhu prodávat kapacitu. To by tedy byla taková dodatečná odměna, kterou se dá ex post vypočítat a která zároveň vyrovnováží nedostatek účinnosti tím, že ty generátory neúčastní se trhu optimálním způsobem. Pokud to ale takto provedeme, tak se to ani fundamentálně neliší od některých konvencionálních technologií protože i některé stávající tradiční technologie jsou nesmírně flexibilní, flexibilní zaslouží si eh, podporu a i ty by měly být odměněny, pokud nabízejí kapacitu, nejen ty obnovitelné, aby to bylo spravedlivé. Děkuji, říká předseda, děkuji všem řečníkům za jejich velice podrobné odpovědi, podrobné informace i za jejich čas, který mezi námi strávili. Opravdu to bylo velice plodné zasedání. forward, uh, because we are a budeme pokračovat, protože máme mírné spoždění, takže začínáme náš druhý panel operátoři elektrické sítě a regulátoři. Operátoři elektrické sítě a regulátoři. Prvním řečníkem je pan Peder Ostermark Andreasen, A pan Andreasen je předsedou ENTSOE, což je Evropská síť pro provozovatele přenosové soustavy. A pan Andreasen, jak my víme, je také výkonným ředitelem podniku Energinet, ehm, podniku, který spravuje elektrickou energii a plyn. A také pracuje v Federaci dánského energetického průmyslu, jste členem správní rady. To znamená, um, máte spíš ten náhled ze strany uživatelů, ale také regulátorů a operátorů, tedy provozovatelů. Takže my si velice rádi vyslechneme váš náhled na ten design energetického trhu. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo Buzeku, vážení poslanci, mi potěšením, eh, že tu mohou být a myslím si, že tento dialog mezi členy parlamentu a zástupci průmyslu je velice důležitý, alespoň pro nás, abychom si vyslechli vaše názory. Dnes tedy pohovořím eh, ze strany eh, z hlediska ENCO, v první řadě chceme poděkovat panu Langemu za kvalitní zprávu. Já se k tomu ještě na závěr mého projevu dostanu. Myslím si, že provozovatele přenosové soustavy vítají evropskou agendu. Vítáme také ty eh, zdroje CAP 21. Víme, že do roku 2030 by mělo být 27 obnovitelných zdrojů energie a možná eh, by tedy měli zastupovat i 45 v elektrickém systému. A je to proveditelné a možné. Myslím si, že eh, názor ze strany provozovatelů je, že ano, je to možné, je to schůdné, Stejně tak vítáme také náhledy komise a parlamentu o tom, jak budeme postupovat a jak budeme rozvíjet trh a infrastruktury eh, ke splnění těchto cílů. Určitě, co je zapotřebí, je pohnout se tedy eh, na těch 45 a možná i 50 zastoupení obnovitelných zdrojů energie. Tady to je obrázek jednoho týdne v září v Dánsku. Máte tu šedou zónu, což je spotřeba. Um, a pak uh, ta modrá, to je uh, uh, větrná energie. Toto není případ stejný jenom z Dánska, ale stejně tak je tomu i v Německu toto určitě povolává po flexibilitě celého toho systému, ale nejen toho, také distribučního systému, protože solární a větrná energie je zahrnuta do té distribuční sítě a nyní oni jsou tedy eh, konfrontováni eh, s určitými kontrolami frekvence a podobně. To znamená, my potřebujeme být vybovení větším množstvím nástrojů. Bez toho nemůžeme fungovat. Musíme být schopni integrovat více obnovitelných zdrojů do našeho systému. Pokud budeme tedy ukončovat eh, ten eh, náš eh, prioritní, to naše prioritní spuštění, tak potřebujeme prostě zajistit, abychom tu měli eh, ten eh, určitý počet obnovitelných zdrojů. Tady v tom s kolegyní nesouhlasím eh, ohledně toho prioritního přístupu, protože obnovitelné zdroje už mají prioritní přístup, protože v podstatě jsou tu za nulových nákladů. Ten denní trh, ten bude mít prioritní přístup. První se dostane do sítě a větrná energie představuje téměř 50 v systému, dobře se prodává, my takto vlastně zachytáváme solární energii a větrnou, ale díky eh, designu trhu tak budou prodány jako první. Ale samozřejmě ceny tady jsou ještě negativní, takže eh, se tím musíme eh, začít zabývat. a vůle proto eh, určitě existuje. Ale není to jenom o obnovitelných zdrojů energie, je to také o eh, designu trhu jako takového. A naším záměrem, způsob, jak na to zareagujeme, na to, co navrhuje komise, je, že tedy by se to mělo soustředit kolem tedy té myšlenky Um, cen, které budou opravdu odrážet tu nedostupnost. V ideálním světě byste řekli, že cena výrobku v podstatě představuje všechny ty charakteristiky produktu, ale když se hovoří o elektri- elektřině, tak tady je v podstatě jenom ten uh, náklad uh, té elektrárny, která vlastně uh, generuje tu uh, elektřinu. Musí se do toho zapojit ale také flexibilita cen a flexibilita i té nedostupnosti a potřebujeme více produktů a služeb, aby se tedy prokázala a vybudovala ta pravá hodnota i té nedostupnosti cen. Takže my potřebujeme více trhu i rovnovážný trh přes hranice, je třeba toto rozvinout abychom stanovili dobré ceny na základě nezbytné flexibility. My tu nevidíme velkou potřebu kapacitního trhu. My potřebujeme trh eh, s flexibilitami. To je důležitější zde než kapacita. A tady zase zákazník hraje zásadní roli a to je důvod, proč tu apelujeme na velkou spolupráci mezi provozovatele distribuční soustavy a přenosové soustavy. Um, závěr eh, zprávy kolegy Langeho tady ano, můžeme postupovat podle vašich doporučení, protože eh, v podstatě se shoduji i s naší analýzou. My také navrhujeme něco, co objevuje vaší zprávě, že potřebujeme evropskou metodiku, abychom provedli analýzu z eh, adekvátnosti systému, a to nejen na národní, ale evropské úrovni. To znamená rozvinout nějaký nástroj, vypracovat nástroj, který by byl součástí té budoucí legislativy. Další věc, co se tu požaduje, tedy větší míra spolupráce mezi těmi provozovateli Eh, už asi máme 100 let provozovatele a nyní tedy máme vytvořenou Evropskou unii, máme tu přeshraniční záležitosti a apeluje se tu na spolupráci, ale pokud chceme pokročit vpřed, musíme více spolupracovat a z toho důvodu zavádíme celou řadu iniciativ ve prospěch spolupráce, aby se posílilo plánování, monitoring a implementace nejen e, toho, co zavádíme nyní, ale aby se vytvořily nástroje. Proto všechno potřebujeme integrovat obnovitelné zdroje do systému. Nicméně ta nejvyšší e, mír zodpovědnosti pro bezpečnost dodávky, ta by měla nadále ležet na bedrech těch místních provozovatelů a vlád my eh, nejsme jenom takovým atomem, který se tak volně pohybuje ve vzduchu. My hodně závisíme na politické podpoře a na podpoře regulačního systému. A máme to na evropské úrovni a máme to i v našich zemích. Když přejdeme do té regionální fáze, tak potřebujeme i rozvoj regulačního politického rámce. Musí sloužit ve prospěch té regionální spolupráce. Toto je opravdu naše silné přání, aby komise, parlament a místní zprávy nám umožnili tady tuto politickou podporu. My už jsme něco takového zaznamenali v předchozích eh, případech eh, rozvojných systémů. A váš návrh na eh, posílení ESA, ano, s tím se zhodujeme, to by mělo být povinné, a také by to měl být prostor pro přeskum stávajícího mandátu agentury a možná e, i pokrytí určitých mezer, e, regulačních mezer, co se týče spolupráce mezi TSO, DSO, distribuční kapacity a e, požadovat také nezbytnou analýzu systému. Já vám velice děkuji za opravdu jasné sdělení nám všem a stejně tak Evropské komisi to je velice důležité. Pro nás je vždy eh, jednodušší eh, to takto pochopit. A nyní bych předal slovo panu Donaldu Van Beverenovi, který je ředitelem eh, pro oblast regulace a strategie v podniku EANDIS. To je právě DSO, provozovatel distribuční soustavy v Belgii a také eh, mm, poskytuje eh, nebo pracuje v síti pro řešení otázek elektrické energie, plynu, vytápěním. Pan Van Beveren eh, je inženýrem univerzity z Gentu. Máte slovo. Dobrý den, dobré odpoledne všem. Já bych vám nejdříve chtěl poděkovat eh, za to, že eh, zastáváte eh, naše stanovisko provozovatelů sítí, tedy provozovatelů distribuční soustavy. Pohovořím o, o jednotlivých výzvách, ale už o tom hovořili ostatní předřečníci, tedy decentralizace, obnovitelné zdroje, elektricifikace. My jakožto provozovatelé přenosové soustavy jsme se e, přizpůsobili, přistoupili jsme k implementaci určitých e, rozhodnutí a mezi tím jsme se také postarali o, o oddělení e, vlastnictví. V Belgii jsme vždy byli vzornými žáky, ale co se týče oddělení vlastnictví, tak je situace taková, že co se týče e, situace provozovatelů přenosové soustavy je e, provozovatel distribuční soustavy, e, tak tady máme ty velké provozovatele do té Eh, míry, kdy eh, jestli tam eh, byly ty inteligentní sítě zapracovány nebo ne. To se samozřejmě v jednotlivých zemích liší. Když se podíváme na změnu přestupu k jinému zdroju, k jinému zdroju energie, tak si myslím, že tady máme důležité úkoly, třeba jestli jsme neutrálním eh, tržním eh, facilitátorem, eh, inteligentní měřiče, zpráva dat a potom skladování a potom musíme vyřešit technické problémy, třeba nabíjení, tedy uskládání, skladování baterií. Eh, já si myslím, že samozřejmě se na to nemůžeme dívat z černobílého hlediska, eh, protože v případě provozovatele distribuční soustavy, tak eh, musíme samozřejmě nazřeteli otázku neutrality. Když se podíváme na to, aby DSO, aby byla přidělena konkrétní role, tak jsou tady výhody a nevýhody. Eh, takže je tady urychlení eh, rozvoje trhu, to jsou výhody. Eh, takže třeba v případě elektrických vozidel, potom jednotnost a interoperabilita řešení. Ale samozřejmě existují také nevýhody Mm, jaký mají eh, eh, veškerý záměr, záběr EDSO, eh, jak inovativně pracují provozovatelé, ty dopady těch případných nevýhod by mohly být značně zredukováni, kdyby jsme byli zapojeni jako provozovatelé sítí. A jak můžeme zpracovat ty nevýhody? My jsme ochotní abychom měli jasně vymezeny naše úkoly. Musí být jasně stanoveno, ehm, jaké funkce máme zaručit a musíme mít také ukazatele výkonu, tak aby se mohl posoudit výkon. A musí být zde i prostor pro inovace. Bez inovací eh, nemůžeme být úspěšní. Předřečníkům bych chtěla říci, že už dnes eh, v Belgii, eh, jakožto DSO, nedost nedostáváme žádné úkoly ohledně integrace inteligentních sítí. Já už jsem řekl, že bych vám chtěl tady eh, představit eh, několik eh, příkladů toho, co už jsme zaintegrovali. Provozovatel distribučních soustav v Belgii se snaží vybudovat clearing house, to je jeden z našich projektů. A potom ty datové eh, platformy eh, všech eh, účastníků trhu mohou být takto sebrány a potom se to jmenuje Adriast a potom ta struktura zprávy funguje tak, že tam jsou ti obchodní aktéři a potom i ty regulační úřady. Mm, takže to není, že by stál osamocen eh, DSO, musí tam být eh, zastoupeni i ostatní mm, aktéři, tedy ti, kteří investují. V Belgii máme eh, také flexibilní trh pro průmysl, pro, ale u soukromých domácností nejsme tak daleko. A co se týče průmyslu, máme v en ook van neutrale marktfacilitator. Máme pružný trh a máme neutrální tržní facilit, eh, facilitátory. Eh, ten eh, pružný trh je důležitý, že ho máme v Belgii, potom tady máme, ti dodavat, máme tady dodavatele, správce sítě, agregátory, takže ti se společně snaží o fungování sítě Eh, nabízíme eh, platformu, usnadňujeme eh, to řízení, ale nepodílíme se přímo. Potom toto souvisí přímo s zákazníky, protože, protože jakožto DSO chceme, aby mm, mohli pomoci konečnému uživateli, aby byl energeticky účinný. Sázíme na obnovitelné energie, a můžeme pomoci domácnostem, eh, aby mohli redukovat spotřebu a ve špičce. a eh, zákazník má možnost si eh, vybrat svého dodavatele, potom a pro SK a pro agregátory, tak v tomto případě také Eh, možná volba, také potom je možnost eh, podepsat eh, smlouvu podle volby a zúčastnit se tedy na tom trhu, na tom pružném trhu. V případě nedostatku nebo nějaké potřeby z toho plynou výhody, protože se týká se to Mm, tedy toho sníženého přístupu eh, k síti a tím se zabrání katastrofám. Eh, to jsou tedy eh, stanoviska, o které jsme se rádi s vámi podělili. Dr. Anne Gret Gröbel, the head of section Děkuji a nyní tu máme zástupkyni Německé federální sítě agentury pro elektrickou energii, plyn, telekomunikace, poštu a železnice, což jsou mnoha témata. Paní Grebel je také místo předsedkyní Rady pro evropské energetické regulatory a členka ACER a, a tedy zprávy regulátoru radioregulátorů, to znamená zastává ten nejrůznější pozice ze strany tedy těch eh, provozovatelů, takže i z vaší strany bychom si rádi vyslechli eh, váš náhled. Eh, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám také, pane zpravodaji, že jste pozvali i regulátora. Budu hovořit německy, protože jsem zde za německé regulátory, ale samozřejmě my pracujeme na evropské úrovni, především pokud je o ASA, to, to funguje, tady máme různé role a proto bych eh, pod, o tom chtěla pohovořit. Eh, co je důležité, je, abychom eh, se drželi té výchozí pozice. Tady máme dva integrační úkoly v případě eh, transformace energetických systémů, s tím se musíme poprat. A ta výchozí pozice je obtížná, eh, protože eh, tady máme členské státy a na národní úrovni mají odpovědnost podle článku 194, mají tedy tedy kompetence v případě energetického mixu a proto musíme nalézt řešení a zohlednit na národní evropské úrovni. Musíme se snažit o rovnováhu, tak jak je to ve zprávě, mezi eh, centralistickým řešením a mezi decentralizovanými aspekty, eh, které eh, tedy jsou stanoveny tímto rámcem. A jaké máme tedy dva integrační rámce v tomto energetickém odvětví, to bylo také řečeno. Na jedné straně tedy e, e, zaintegrování obnovitelných zdrojů do sítí, do trhu, do obchodu. E, to je něco, e, co musíme zvládnout a také to musíme adaptovat. A potom integrace na evropské úrovni Eh, tedy ten eh, vnitřní trh v Evropě v energii. Obě dvě tyto věci musí být nahlíženy společně a můžeme tady také nalézt mnoho řešení a nesmíme eh, na to nahlížet, jako že by to byly dvě protichůdné věci. To je, si myslím, zcela zásadní výchozí bod pro moje úvahy. A potom další věc je, že, že ten zvolený přístup bude ten, který eh, na něj budeme nahlížet eh, taky v Německu a o čemž diskutujeme eh, v, v Německu a to je startovací bod pro tržní řešení a to je celá rozhodující, aby toto řešení zakládající se na trhu, aby fungovalo a aby to mohlo opravdu fungovat, tak to je že musí být nejdříve ponechány v klidu, aby mohly tedy v klidu pracovat bez zdržení. Proto si myslím, že je důležité, aby byly změněny ty eh, dlouhodobé rámcové podmínky. Eh, proto to spadá do toho, eh, to, co tady máme ty krátkodobé signály a dlouhodobé potřeby investic ale to se nemůže dělat prostřednictvím eh, nových kapacitních trhů či nových eh, dotací, to nemůže být řešení, musíme to vyřešit tak, eh, že budeme mít nenarušený trh a vyšleme cenové signály a ty výsledky se potom akceptují. To je velmi jasně napsáno v této zprávě a my s tímto souhlasíme. Já už jsem hovořila o tom, e, že nepovažujeme za žádoucí kapacitní trhy, ale to znamená, že e, po mm, nějaké dočasné přechodné fázi budeme na straně obnovitelných e, po, po, ekonomických pobídek do obnovitelných zdrojů, ale to chování musí být potom tržní. Tady Eh, tento vývoj se ukázal, protože ta původní filozofie, která byla samozřejmě eh, potřebná, abychom eh, mohli odpovídajícím způsobem podpořit obnovitelné zdroje, tak aby určitým způsobem to fungovalo podle filozofie produkuj a, zapomeň. Takže tady už se od toho v Německu a v Evropě ustupuje a to je zcela eh, smysluplné, tak abychom eh, mohli mít eh, mm, zdravou hospodářskou soutěž a tak toto může pouze trh s energií fungovat což znamená, že v dlouhodobém horizontu musíme mm, být mm, nějaké, nějaká vyvožená pozice k těmto obnovitelným zdrojům. V Německu při reformě obnovitelných eh, zdrojů. V legislativě jsme se zaměřili na více tržních eh, nástrojů, eh, tak abychom zavedli tento postup a samozřejmě tady máme pořád ještě ten prioritní přístup, ten pořád ještě existuje, ale chceme říci, že to nebude fungovat věčně. A všechny tržní prvky Eh, musí mít eh, možnost vystupovat eh, bez žádných omezení, tak aby mohly fungovat tyto cenové mechanismy. Tak úvaha k tomuto tématu, tak to, co řekl předřečník, s tím plně souhlasím. Co je celá zásadní, je ta flexibilita, aby byla umožněna. A to znamená, E, nejenom v případě e, vyrovnáva, e, z té vyrovnávací stránky věci, protože tady nebylo to jasně řečeno, ale na straně poptávky, odpovědnosti poptávky, to je celá zásadní prvek. A co je velmi komplikované toto zavést, protože máme různé skupiny, pokud je o poptávku, protože tady se musíme podívat na to, jak potom eh, může takovýto mm, trh eh, fungovat, eh, protože na burzu budou uvedeny určité produkty. A myslím si, že tady potom budou následovat další prvky, které potom odpovídají cenovým signálům a potom tu Eh, mezeru zmenší, tak aby ten mechanismus mohl fungovat. Eh, když se zaměřím více na obchod, tak bych chtěla se zde zmínit eh, o mm, tom, protože jsem tady za regulátory, že toto nebude fungovat bez dobře vybudované síťové infrastruktury a tato síťová infrastruktura musí eh, zohlednit změny u eh, výrobců a proto máme nástroj, eh, to jsou plány pro vývoj sítě v horizontu deseti let a právě v Německu pro, po přechodu na jiné druhy energie, tak pracujeme na nových investicích a na změně struktury sítě a na, na abychom reflektovali změny u výrobců a jejich struktury. To je něco, co na začátku bylo podceněno. A to, že síťová infrastruktura ze strany výrobců, tedy mm, potom samozřejmě musí následovat změna u výrobců a to je jedna ze eh, zásadních eh, úloh regulačního úřadu a to není pouze na národní úrovni, ale právě eh, v té eh, přeshraniční logice. Eh, nyní tady máme problémy s těmi interkonektory a potřebujeme nástroje na koordinaci regulatorů. Project of Common Interest, projekty společného zájmu, to je tady takové to moto. A zde existují Eh, regulační pobídky, které se mohou použít. Eh, cost border allocation, to je zase další moto, to je nástroj, který nesmíme podcenit, protože tady existuje možnost na rozdělení nákladů a přeshraničně to tím pádem takto umožněno. Eh, to je něco, co ASA koordinuje, ale také národní regulátoři to potom implementují. Eh, to je něco, co bych ještě chtěla závěrem tady zmínit. Eh, určitě existuje větší potřeba koordinace na evropské úrovni, eh, co se týče regionu, tady to jsme se tady vyslechli, to je důležitou součástí energetické unie, sdělení komise o této otázce, ale co je zásadní, je, že tato koordinace je vlastně Eh, změna, eh, taková hra změn mezi těmi národními regulátory a mm, tím eh, centrálním úřadem, protože ten regulátor má velký podíl, pokud jde o tu radu regulátorů, její jsem členem. Je to tedy tady ta evropská dimenze a přeshraniční dimenze aby eh, je potřeba, aby se to dostalo k těm národním regulátorům. Takže dobře, ano, pokud je to posíleno, tak ale zároveň ten systém musíme checks and balances, tedy mezi agenturami a mezi e, národními regulátory, toto musí být posíleno, protože ten základ AC, protože to je nástroj, to je agentura, je to e, platforma pro regulátory, cílem je koordinace a doplnění úkolů národních regulátorů a toto bude fungovat pouze v případě, že existuje výměna mezi eh, národními úřady a mezi evropskými úřady. A musí to fungovat v rámci AC, to je systém eh, zprávy, ten se tímto předpokládá, kde regulátoři sehrávají odpovídající roli a mají, práv, mají tady mm, spolu, úč, spolu rozhodování Jedná se o regulaci těch nových eh, entit a toto by mělo eh, korespondovat s odpovídajícím eh, vypracováním zprávy governance ze strany ACI. To je tedy velmi důležitý aspekt, který jsem chtěla na konci zmínit. Omlouvám si, že jsem hovořila tak dlouho. Já vám děkuji. A Rád bych tedy nyní požádal našeho pana zpravodaje. Já výslovně chci poděkovat. A mám otázky na všechny přednášející. První směřuje k předsedovi Andresonovi, a totiž jaké podoby spolupráce například Pentalaterální fórum, TSO, a jaké jiné podoby spolupráce byste v tom systému mohli sami zdokonalit? Jak vy, tak snad i těch 40 podniků tam zúčastněných. A za druhé, v návrhu komise stojí něco o disponibilitě údajů. Potřebují TSO více údajů, anebo je tady myšlenka vašeho kolegy Van Berena správna, že totiž by se to lépe dalo řešit na úrovni DSO, čili u těch provozatelů distribučních cítí, tedy těm, kteří jsou blíže zákazníkům nebo dále. A pak ještě dodatečná otázka panu Van Berenovi. Do jaké míry? Velice tedy zajímavý systém v Belgii. A máte už nějakou prozatímní bilanci? Mohl byste nám vyvodit první předběžné závěry a pak otázka na paní doktorku. My zde v parlamentu samozřejmě se sami zamýšlíme nad tím, do jaké míry se dá EISA přenášet. A z vašich zkušeností bych rád věděl, které úkoly v koordinaci a standardizaci by se vám zdály vhodné na celoevropské úrovni, kromě těch, co probíhají v regionech. Děkuji, říká předseda. A nyní paní Kompola na tri, pár slov. Děkuji, já budu nesmírně stručná a budu hovořit velice prostým jazykem. Nevím, zda i odpověď bude stejně snadná. Na jaké úrovni se domníváte nejlépe sedí ta flexibilita? kde se ta flexibilita nejvíce hodí. Když se podíváme na ten celý systém, samozřejmě chceme určitou jistotu, že budeme zásobování energii, i když vítr nefouká, sluníčko nesvítí a zároveň to chceme mít rychle. Ve Finsku tam e, máme téměř 100% eh, na těch eh, elektroměrech v Belgii je to snad 60%. Takže doplatíme na tom, že jsme si to už naplánovali předem, že jsme v tom předvoji. A pak ještě flexibilita a skladňování. Ano, musíme něco skladovat, musíme mít nějaké ty záložní zdroje. Nevím, zda se nám nákladově vyplací, ale flexibilita může znamenat, že se něco zvládne do deseti minut, že pak využijí jakéhokoliv vstupního paliva a pak to dodají rychle. No a když jsme se zmiňovali o tom, do jaké míry flexibilita se vyplácí, jakou má cenu a to vyvažování, čí povinnost to bude. Bude to DSO, TSO, kdo tu flexibilitu tomu systému by měl optimálně zajistit. Pan Talička jako další. Děkuji, pane předsedo. Já ještě jednou děkuji. Já se domnívám, že oba panely opravdu jsou tak inspirativní v mnohých ohledech a rovněž nám to dává nový náboj. Já nevím, zda je to šťastná náhoda, anebo zde jste tak geniálním způsobem volil ty panelisty, že nám opravdu rozšířili obzory nesmírným způsobem. Ještě jednou se omlouvám, že jakmile domluvím, tak budu muset odejít protože mi už letí letadlo, ale kolegové budou sledovat i odpovědi, i celou diskusi. Na úvod bych rád zdůraznil argument, který tady zazněl, a rovněž neshoda s prvním panelem k soukromému přístupu. To je něco, co se ještě musí vyřešit, ale ještě pár dalších záležitostí. Pane Andrásen, vy jste hovořil, pokud jsem vás správně pochopil, o politické podpoře těch TSO. Mohl by se to rozvést, kodifikovat, v jakém smyslu to myslíte a pak zvyšování kapacit a rovněž revize mandátu. Nevím, zda jsem si to dokázal správně vyložit, když jste popisoval, co myslíte eh, u revize mandátu toho ACERu, toho ACERu. Takže to je jedna sada otázek. Pak eh, bych si dovolil i na vás, paní doktorko, mít otázku. Sdělil jste nám, že pokud bude ACER posílen, tak to musí jít ruku v ruce s dobrou zprávou, kvalitní zprávou. To nechci spochybnit. Možná bychom mohli věnovat trochu času eh, také otázce, jak to nastane a jak ten paralelismus navodíme, ale řekl bych, že v pokročilé fázi integrace trhu jsem přesvědčen, že opravdu to musí nastat a zejména si to musí vyřešit sami podnikatele a pak to bude mít dopad i na zprávu, i na instituce. Ale to možná je otázka na později, ale ještě otázka, tedy vy to rozveďte a my si to pak dále rozebereme. A pak otázka, když se ubíráme směrem k integraci evropského trhu, měla by se některých úkolů i ujmout ještě evropská úroveň, takzvaně měla by přebírat některé úkoly od členských států. To je zatím vše z mé strany. Děkuji, pan Saudargas. Děkuji. Já mám velice konkrétní otázku. Chtěl bych se dozvědět, jak vyhodnocujete nápady týkající se offshoreových větrných elektráren. Tam jsou známé problémy. Oscilace, přístup k sítím, ale máme už jak ty offshoreové elektrárny, tak i projekty, jak je propojit, například podmořskými kabely. Jak vy to vidíte, jak odhadujete úspěšnost? či proveditelnost těch projektů, jejich výhledky a rovněž jaký to bude mít dopad na trh, když se to vše svede dohromady, když se budou ty obnovitelné energie takto združovat. Bude to problematické? Děkuji. Ještě já bych si dovolil jednu otázku. Ptá se předseda, můžeme se do budoucna vyhnout v Evropské unii takového nežádoucího toku. Děkuji. Mnoho velice výstižných otázek. Pane Langene, vy se tážete, jaký typ spolupráce si dokážeme představit jako optimum do budoucna. Ono je to opravdu zcela základní věc ze strany Evropské komise. Mezinárodní spolupráce musí být posílena. A to značnou měrou. V současné době v Evropě tvoříme z pohledu SOE pět a šest regionů a to budou regiony, do uh, nich spadá více zemí. Takže místo 2,40 TSO budeme mít pět a šest takových regionální eh, obslužných TSO. Definujeme, co si musí sdílet a jedna věc je propočet kapacity. To už se nebude dít každé zemi zvlášť plánování, prognózy týkající se adekvátnosti, to vše musí probíhat na úrovni regionu a sdíleno. A to lze ještě rozšířit, ten seznam, a my bychom si to přáli, protože jak se bude zvýšovat míra obnovitelných energií, tak se musí zvýšit i to vyvažování, ta spolupráce. Většina TSO už si všimla, že nejlepší řešení někdy spočívá ve spolupráci s tím, co je nám nejblíž a to může být v zahraničí. Tedy dobrá, levná řešení, která budou vyrovnávat situaci v regionech. Tedy pět a šest regionů, nadefinovaný seznam obslužnosti a služeb a vše vzájemně sladěné a sdílené. Tím se chceme ještě konkrétně s komisí zabývat. Tak se tážete, jaký typ údajů potřebujeme. I zde opět bych řekl, že eh, celý um, oříšek je v tom, jak eh, odemknout dveře flexibilitě. A k tomu potřebujeme, aby ta data byla zpřístupňována nikoli pouze pro uh, potřebu samotných DSO a TSO. Oni samozřejmě taky by si ty údaje přáli, ale my to potřebujeme vůbec, aby se vše pohnulo kupředu. Tedy potřebujeme jednak více údajů k dalšímu provozu toho systému, ale zároveň to bohatství těch údajů, které je třeba odfiltrovat a bezpečně uložit někam. A už jsme si vyslechli belgický příběh brzy to bude i ten hub ve Finsku například. Jiné skandinávské země rovněž jej začínají zakládat a tam združujeme ty údaje a těch pak můžeme využívat ke zvýšení flexibility. A o to nám jde. Přicházet s novými službami našim zákazníkům, přicházet s větší mírou flexibilitu a ní budou těžit DSO, TSO, vnitrostátně, mezinárodně, čím větší flexibilita, tím lépe z našeho pohledu. A jaká míra konkrétně, no tady se domnívám, že to rozhodne trh. My trhům věříme a e, to zdrojem flexibility bude uskladnění, distribuce, e, velké elektrárny, no to už si rozhodne trh. Odpovědností TSO je vysvětlit, kolik oni konkrétně potřebují té flexibility a aby zadávali to, co potřebují a pak se vytvoří určitý konkurenceschopný trh, hospodářská soutěž, budou poskytovatele té flexibility a samozřejmě, že ten, který ji nabídne za nejlepší cenu, dostane větší podíl na trhu. Bez mikrofonu, kdo to bude kupovat? No ti TSO a ti DSO budou ty služby v rámci flexibility nakupovat, protože to potřebuje i TSO, nikoli pouze DSO. A jde nám o to, aby ten trh byl téměř nezávislý na sobě, aby TSO nebyly závislí na DSO a naopak, aby si všichni konkurovali a nakupovali si ty služby, které potřebují. Já bych si ještě dovolila takovou doplňující otázku. Například v Kalifornii to jsou i poskytovatele, ti, kteří generují elektřinu, ti generují někdy na zakázku. Například, když nejsou schopni dodat z toho větru tu elektřinu, tak oni si ji musí koupit někde aby ji dodali v určitém časovém prostoru. Odpověď. V Evropě ale máme jiný model. Tady máme rovnováhu odpovědných stran a kdykoliv nastane nerovnováha, tak máme ten vnitrodenní trh a tam si každý dokoupí ty služby, aby si znovu tu rovnováhu navodil. A pokud eh, oni to neudělají, tak my to uděláme jejich jménem a eh, vyfakturujeme jim to teda. A nikoli levně politická podpora? To byla další otázka v tom regionu. Jaký typ politické podpory si dokážeme představit? No, z pohledu koordinace adekvátnosti systému v regionu, tak se musí rovněž eh, politici mezi sebou dohodnout musí dát hlavy dohromady, nikoli pouze regulátoři, protože tam je i o ty správné podpůrné programy někdy jsou velice velkorysé, my se nedomníváme, že jsou vždy nejúčinnější. Pokud by se tedy mohli dát dohromady politici v daném regionu, probrat si to a zamyslet se nad tím, jak budou předcházet rizikům, aby byly ty sítě budovány tak, jak se to v tom regionu zdá nejvhodnější. V některých zemích, eh, regionech už jsou třeba pět, eh, šest let eh, jakoby před ostatními a to pak nemotivuje ty, kteří zaostávají příliš. Revize toho ACE, jak si dokážeme představit tu budoucí podobu. No tady i když máme eh, ten nástroj pro předvídání regionální adekvátnosti, tak tam by se to mělo týkat i ACE a ta by měla být součástí toho systému eh, checks and balances, toho ověřování kontroly. A pak TSO, DSO, nová legislativa, snad a rovněž i větší kontrola ze strany EISA. Tedy nové, nový regulační rámec, ano, tam by šlo zavést něco, co by se hodilo. Pak offshoreové sítě. Zda jsme toho svědky, no prototyp už pro sítění, to už existuje, například mezi Dánskem a Německem. Tam budou čtyři větrné firmy zapojeny do stejné sítě a propojovat Dánsko a Německo. A trh pak rozhodne u těch čtyř, jak to bude s prodejí té energie a kde je to dražší a kde je to levnější. To je takový první příklad toho, kde máme offshoreový, offshoreovou síť dodávek energie, tu vysokonapěťovou. Ano, možná, že to do budoucna opravdu bude tak. My už v tom Severním moři to okamžitě budujeme s tím, že tam bude ten kábel podmořský a že se to okamžitě dá připojit k něčemu, kde je něco na blízku. V Evropě potřebujeme lépe propojené sítě. Už tedy budujeme ty konektory point to point, ale je možné je jakoby rozseknout a připojit jinam a to je to vzrušující. Ruflow to je nedostatek infrastruktury a špatně nastavené hm, ty regulační zóny. Takže tam se objevují ty ruflows. A pokud budeme mít ale jinak nastavené regulační zóny, tak e, se to může změnit. V příštím roce zveřejníme první studii v květnu, červnu a pak to bude obrovská diskuse. To si pak musíte zapnout pás, protože když to zveřejníme, tak to budou všichni koukat. My jsme z pohledu TSO rozhodně přesvědčení, že musíme mít lepší infrastrukturu, abychom se takové katastrofě mohli vyhnout. A chceme mít správné cenové zóny. V předchozím panelu se argumentoval ve sprofě větších zón, které stvoří větší trhy, lepší konkurenci. Ale to je evoluční otázka, protože marky, trhy respektují fyzické zákony. Pokud máme uměle vytvořený obrovský trh a pak máme individuální podtrhy, podřízené trhy, tak se to bude dít možná v kuluárech a nikoli na povrchu, protože když si každý zavře svou účetní knihu, tak si TSO budou rychle volat například elektrárnám na severu Německa, aby vyráběli méně a na jihu Německa vyráběli více. Když se to nastaví uměle, tak to takto pak dopadá. Takže tady, pane předsedo, si jedná o evoluci. Děkuji. Hovoříme ještě o 21. století nebo o čem vlastně tady hovoříme do budoucna. Eh, děkuji vám. Já jsem tady dostal dva dotazy. Nejdříve bych chtěla říci, že neexistuje žádný spor mezi eh, TSO a DSO. Eh, tady také nejedná se tady o diskuzi, kdo spravuje eh, určitá data, ale jak už řekli kolegové, to prostě je, eh, eh, stále nabývá na významu, stále se vyměňuje více údajů a provozovatele se musí odpovídajícím způsobem o toto starat. A potom ta otázka, jak to vypadá s těmi údaji, které my produkujeme. Jestli ten Eh, konečný eh, klient je o tom informován, tak to nemysl, nedoufám. Máme pět eh, zákaznických míst a potom tady máme ten cleaning house, potom tady máme to rozhoraní Eh, pro cleaning house, eh, potom tady máme eh, ty operační náklady, takže my máme systém, který je účinný pro všechny strany a pro zákazníky je to transparentní a pokud pracujeme dobře, tak je to také v pořádku s, s těmi sazbami, ale ten konečný klient to vidí tak, že dvě, těch pět clearingových center pracuje dobře ale e, třeba to jedno nepracuje tak dobře. Co se týče flexibility, tak tady mm, nemohu na toto odpovědět, ale mohu říci, že jsme vypracovali studii e, společně e, s provozovateli přenosné soustavy, jak to vypadá s tou centrální sítí, ale já mohu říci, že ty eh, cíle, co máme pro rok 2020 v Belgii, tak zde s těmito cíly nemáme problém, že bychom je nemohli dosáhnout, eh, protože eh, jak bude vypadat tedy ta decentralizovaná výroba. Co se nás týče, co slyším od kolegů, tak ten trh to určí, ano, záleží na tom, kde jsou usídleni, tak mohu říci, že co se týče 95%, tak je to jedno, ale někdy, když třeba nějaký konkrétní investor řekne, tak, že to chce udělat někde na nějakém konkrétním místě, nebo že za to dostane nějak, nějakou podporu, eh, tak to nespadá do těch zbývajících 95%, eh, ale není naše starost ale tady jde o to, abychom měli eh, co nejvíce eh, výroby z obnovitelných zdrojů a aby to bylo za cenu, která je rozumná. Eh, potom flexibilita u v případě nákupu od u DSO a TSO, takže musíme mít samozřejmě trh. Když máme třeba 10 zákazníků na té infrastruktuře, a jeden zákazník zaspí kvůli flexibilitě, tak potom ten trh není v pořádku. A za 10-20 let to může být úplně jinak. Ale dnes je to tak, nehovořím za TSO, ale za DSO, tak ty možnosti tam jsou. Také tady padl dotaz od jedné dámy. My vycházíme z toho, že Eh, máme eh, ta inteligentní měřidla. Eh, ty, takže doufám, jsem na to odpověděl, na všechno. Co byl hlavní důvod toho, že v Belgii došlo k blackoutu před několika lety? No, my jsme spíš hovorili o tom brownoutu. Ano, tam šlo o to, že určitý eh, počet eh, jaderných eh, elektráren reaktorů vypadl a s tím se nepočítalo, o tom se diskutovalo. To nebyla politická záležitost, ale technická. Samozřejmě tam se lidé vylekali a zjistilo se, že tam existuje určitý nedostatek. Tam nešlo o výpadek, o blackout, ale šlo o brownout. My jsme přistoupili k opatřením společně s DSO, a, určit, a, a vypli jsme určité klienty. Ja, vielen Dank nochmal die zwei Fragen. Ještě eh, jednou, já bych eh, chtěla pohovořit o těch dodatečných eh, úkolech, které by měly být svěřeny ESE. V současnosti kvůli realizaci Eh, kodexu, tak máme nové entity, máme nové operátory na evropském trhu. Eh, to je, to je ze už stávajících organizací, eh, které už mají určitou úlohu při implementaci kodexu, tak dostali tedy úkoly v rámci přeshraniční, třeba Gas Plotting Network, třeba jako Prismark, a takže to má úlohu při definici evropské role, při evropské definici a když se podíváme na, na uh, německou, uh, polskou či belgickou stranu, jestli by do toho mohly spadat jejich režimy, tak to by mohl být eh, úkol pro ESU. do té míry, eh, dokud to musí být eh, tito aktéři regulováni a kde se eh, převezme jejich úloha. To je taková ta klasická ESA. Se neskládá pouze z agentury v Lublani, ale také jsou tam regulátoři. Je potřeba tam zapojit regulátory Eh, protože v případě provozovatelů eh, platformy, pokud vzniknou nějaké náklady, eh, které by měly být pro ty konečné regulátory, tak zase je to úloha těch národních regulátorů, které potom musí jít k soudu, k národním soudům a potom tam je otázka té účasti. Tady se vracím k té otázce governance což je důležité, že bez eh, souhlasu či bez eh, eh, silnějšího podílu, tak bez tohoto nemohou se rozhodovat regulátoři. Děkuji. Pozměňující návrhy k zprávě pana Langena. Tam máme lhůtu 21. března 18 hodin. Ano, Další zasedání výboru ITRE se bude konat 7. dubna, jak dopoledne, tak odpoledne, tedy celkem 7 hodin. A ještě bychom měli aplaudovat našim hostům. Děkuji velice všem, skvělé slyšení, skvělá diskuse. A rovněž děkuji všem vám, kolegové, vašim asistentům, poradcům, to, jak se tady s námi spolupracovali. Dva dny našeho zasedání zdá.